Vážené dámy a pánové, je nás tady relativně málo, ale byl bych rád, kdybychom začali již nyní, také protože paní Nýbler musí brzy odejít a také s ohledem na to, že máme několik formálních oznámení z výsledků zasedání koordinátorů včera. Začneme tedy právě tím. Ještě jednou bych chtěl upozornit na to, že budeme hlasovat Měli bychom eh, si připravit hlasovací eh, kartičky, eh, abychom měli jistotu. Prosím, obstarejte si je a možná, že také poradci by na to mohli upozornit. Dále mám také upozornit na to, že členové výboru předsednictví a koordinátoři jsou pozváni na neformální setkání s ministrem spravedlnosti eh, Kypru ve 12.30 dnes v tomto sále. Já bohužel nemohu být eh, přítomen, eh, protože mám jiné povinnosti, je to tedy setkání neformální. Dnes odpoledne máme ještě workshop v 15 hodin v 5E2 na Said Slow. Na to mám také upozornit. A včerejší závěry. Máme tady otevřený případ na téma intervence soudního dvora Jedna věc byla rozhodnuta včera, eh, druhou věc eh, projednáme dnes, eh, což uděláme hned po setkání s panem ministrem. Dále máme také celou řadu otázky imunit. Paní Langen, to dělá pan Sperony. Potom je zde téma elektronická identifikace transakcí na elektronickém trhu, to dělá EPP. Ještě nemáme konkrétní jméno. Dále Dále jsme také stanovili šest koordinátorů pro trvalá a permanentní témata na půl roku. To je legální základ a paní komitologie, paní Lichtenberger kodifikace, Eh, pan Sperony eh, a delegované akty pan Rabkaj. Ohledně 14. směrnice a právě z vlastního podnětu včera bylo rozhodnuto, že se budeme dotazovat na evropskou přidanou hodnotu a studii v této záležitosti. Poté ještě Mm, jsme pověřili pana Svěvku, aby se zúčastnil výroční konference základních práv 6. až 7. prosince této sněmovně. Dále jsme rozhodli, že v souvislosti s určitým eh, dotazem, eh, připravíme dopis, ve které připravíme naše stanovisko a příště bude návrh předložen zasedání koordinátorů, aby bylo možné to eh, požehnat. Tolik závěry ze včerejšího zasedání koordinátorů. Bod 16. To je posílení důvěry v jednotný digitální trh. Paní Nibler má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dobré ráno. Já budu stručná, jde o sdělení komise o e, završení jednotného digitálního trhu. Je zde určitá e, souvislost, e, a sice digitalizace a také větší příliv dat změnilo celý náš život a bude to měnit i nadále. Má to také dopad na ekonomiku, vznikají nové podniky, řetězce přidaných hodnot se jinak selektují podniky, mají jiné postavení a v této souvislosti je velmi důležité důležité přemýšlet o tom, jak digitální jednatný trh můžeme eh, dovršit eh, právě v zájmu naší eh, domácí ekonomiky s ohledem na nové trhy. Komise ve svém sdělení z ledna připravila určitou analýzu, kde je řečeno, že potenciál tohoto trhu ještě není zcela využíván. Existuje pět překážek v této souvislosti, které jsou definovány a proti kterým musíme tedy postupovat. Je zde nedostatek eh, legálních služeb online. V některých oblastech eh, probíhá harmonizace a úzká koordinace, ale v mnohých oblastech eh, také v ochraně spotřebitelů existuje ještě 27 různých národních regulací, takže musíme jít směrem jednotné Evropy a prodeje evropských práv. Druhou překážkou je nedostatek znalostí eh, nabízitelů, nedostatečná ochrana uživatelů internetu, což je důležité také v souvislosti s využíváním platebních systémů a dodavatelských systémů. Je zde spousta národních systémů, neexistuje evropský systém a integrace těchto trhů musí být ještě vylepšena. Týká se to také doručování balíčku. A je zde mnoho případů zneužití v síti, přičemž je důležité a obtížné se vyrovnávat spory, eh, neexistují eh, jednotné předpisy pro boj proti kyberkriminalitě, eh, je zde nedostatek širokopásmových nabídek, takže dle cloud computingu je ještě nutné udělat mnohé. Cílem komise je snižovat existující překážky, dalším cílem je eh, dokončovat eh, legislativní postupy, o kterých hovoříme také zde, jako je společné kupní právo. Máme zde určité návrhy, o kterých je diskutujeme, ale naším cílem musí být eh, také, pokud možno, dojít a dovršit mnohé iniciativy legislativního rázu. Vše, co komise analyzovala, stanovila jako cíle a opatření, Eh, ve, má vést k eh, zlepšení digitálního jednotného trhu. Ve svém stanovisku jsem se soustředila na to, co je důležité pro náš právní výbor. Eh, jde tedy o propojení jednotlivých regulací, zlepšit potenciál evropského kupního práva, které je alternativou k národním regulacím, takže když se postupuje přeshraničně, je nezbytné mít evropské kupní právo. Dále požadavek právního rámce pro kolektivní využití autorských práv. Návrh komise je předložen a v našem stanovisku apelujeme na to, aby tento návrh byl předložen a rychle projednán. To není eh, nový návrh, o tom diskutujeme už deset let a požádali jsme komisi o návrh. Dále ochrana osobních eh, práv a údajů. E, Toto musí být e, také zarámováno a musí obsahovat také jednotné a jasné informace o využití osobních údajů na ochranu spotřebitelů v internetu. Celková strategie cloud computing a také aktivní postup proti eh, falšování výrobků, eh, piráctví na síti. Zde jistě nemusíme hovořit o akta, to už eh, spadlo pod stůl, ale toto téma je otevřené a nevyřešené. Dále apeluji také na to, abychom návrhy komise ohledně eh, vyřešení sporů také projednali a přijali. Eh, také širokopásmové sítě musí být eh, ještě zlepšeny. Komise zde předkládá Connecting Europe Facility s možností podpory pro vybudování sítí. I toto je něco, co ve stanovisku je uvedeno a co bychom z výboru měli podpořit. E, to jsou moje oblasti, e, nejde, nejedná se o legislativní akt, ale sdělení, e, takže se domnívám ale, že se legislativně musíme postavit tak, aby naše malé i větší podniky v novém digitálním světě nalezly správné postavení. Děkuji a nyní má slovo paní kolegyně Vikstra. Děkuji. Naprosto souhlasím s mnoha myšlenkami které jsou obsaženy v tomto dokumentu komisi. Jsem si jistá, že Angelika jako vždy odvede skvělou práci na tomto stanovisku. Poté, co jsme se těmto otázkám věnovali již poměrně dlouhou dobu, musím říci, že komise je nyní mnohem lepší v prezentování těchto strategií. Jsou tu eh, vypsány všechny věci, které chtějí udělat, ale kromě toho jsou tu skutečné legislativní návrhy, například týkající se vytvoření jednotného digitálního trhu v Evropě. E, doposud to byla spíše krásná slova. Dovím, dovolím si uvol, e, uvést jeden příklad. E, čekali jsme na návrhy na kolektivní akce dlouhá, dlouhá léta. Uvidíme je dneska. I jiné věci jsme řešili v tomto výboru dlouhou dobu a komise eh, nepomohla. To znamená, že eh, my samozřejmě musíme předložit legislativu bez ohledu na národní legislativu. Někdy se tak děje v každé druhé větě. My tedy měsíce a měsíce věnujeme tomu, že sestavujeme dokumenty které jsou klíčové a já tady mám příslušná e, čísla. 40 lidí neplatí daně e, v určitých zemích. To je skutečně hodně a my tady marně bojujeme. Globalizovaný svět vyžaduje větší jednotu. Je to takto jednoduché ale zároveň se to snadno řekne a hůře realizuje. Já si myslím, že bychom si měli uvědomit, že nová skutečnost, nová realita, která je daná internetem a technologickou inovací, spochybňuje mnoha národní nacionalistická řešení z minulého století. Tedy to, že by si jednotlivé země mohly dovolit vytvořit vlastní systémy, aniž by zohledňovaly to, co dělají ostatní. Když jsem studovala na univerzitě, v Upsale ve Švédsku, tak jsme tam měli takový vtip, jak e, rychle je možno věci udělat. Moje univerzita eh, byla založena v 15. století, to znamená, že má skutečně nádhernou tradici, ale musíme si uvědomit, že do města přichází každý rok tisíce studentů, to znamená, že je tradicí, eh, že je to nová tradice, která tu zkrátka byla vždycky. Všichni si myslíme, že je to založeno na starých tradicích. Možná proto, že nejsem právník, nekladu stejný důraz na národní právní tradici jako jiní lidé v Evropě. Když pracujeme na legislativě v Evropské unii, tak eh, celá řada lidí se snaží spíše bránit národní pravidla. A to především proto, že ta pravidla existovala vždycky, že mají tradici. Nicméně my si musíme uvědomit, že největší překážka pro dokončení digitálního jednotného trhu není nedostatek sdělení e, komise. Jsou to překážky stojící v cestě jednotným řešením. Zastáváme se starých systémů a nevytvoříme prostor systémům novým. Samozřejmě, že nové evropské systémy, které by nahradily 27 nekoordinovaných systémů jednotlivých národních států, by na začátku eh, přinesly velké změny. Museli bychom se celou řadu nových věcí učit a to samozřejmě nikdo dopodrobna nepromýšlí při vytváření té legislativy. Nicméně noví, nově vystudovaní právníci už budou tento systém chápat tak, jako by eh, to byl vždycky. Stejně tak, jako když my jsme studovali a měli jsme pocit, že všechno, o čem se učíme, už je tady od pravěku, od počátku. Pokud nám jde skutečně o to, abychom dosáhli těch, všech těch krásných cílů, které jsou obsaženy v eh, sdělení, tak se domnívám, že musíme být naprosto konkrétní. Musíme naprosto konkrétně říci, co komise má navrhnout a ne, nesmíme to nechat až na dobu, kdy budeme mít na stole skutečné legislativní návrhy. Potřebujeme jednotný digitální trh v Evropské unii, a je to trh, nebo měl by to být trh, který bude dobře fungovat. Ale to samozřejmě znamená, že národní státy musí přijmout další pravidla ve prospěch těchto systémů, protože my potřebujeme jednoduché, pochopitelné evropské systémy, ale zároveň systémy, v jejich rámci by si každý členský stát mohl učinit vlastní výjimky, když bude chtít. Já si myslím, že náš výbor bude eh, se muset eh, zastávat velmi konkrétních návrhů, které sjednotí Evropu v její diverzitě a který, které povedou k tomu, že se skutečně vytvoří jednotný digitální trh, který tak potřebujeme. A musíme se o, star- o to postarat právě nyní, protože jen tak vybředneme z krize. Já vám tedy všem přeji hodně štěstí. Děkuji. Herzlichen Dank. Der Rechtsrahmen Děkuji. Nedostatečný eh, rámec eh, se pomaluje vývoj. Ještě jednou Angelika, jinak se nehlásí nikdo. Děkuji srdečně. Chtěla bych eh, poděkovat srdečně kolegyni Wikström za dobrá, krásná slova. Skutečně musíme postupovat trošku vizionářsky a musíme přemýšlet o tom, kam ta cesta vede. Musíme také vědět, jaká konkrétní opatření jsou nezbytná dnes, aby abychom v budoucnosti měli eh, právní rámec, který umožní eh, dobrou práci našim podnikům i občanům. To Eh, ráda převezmu. Myslím si, že pohled eh, na to, co již bylo řečeno, naznačuje, že je nutné eh, také učinit okamžitá opatření. Velmi se těším na vaše pozměňovací návrhy. Již jsem o čem hovořila, ale pokud máte ještě další iniciativy na zdokonalení jednotného trhu a na vytvoření určitého nátlaku vůči komisi, abychom postupovali trochu rychleji, tak vám budu velmi vděčná. Těším se tedy na vaše pozměňovací návrhy a doufám, že naše stanovisko bude ve výboru projednáno velmi rychle. Děkuji vám. Lhůta 27.6. 12 hodin. Takže tento bod můžeme opustit a přejdeme k bodům 14 a 15, které bychom mohli projednat jako jeden bod. Jde o veřejné zakázky a naše stanovisko. Jedná se o stanovisko eh, kolegy Gargányho. Prosím o vaše slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla odkázat na první rozpravu na toto téma, která proběhla před několika týdny. A chtěl bych také schrnout důvody, ze kterých nebo pro které se tedy zabýváme touto otázkou. Komise zde pracovala velmi dobře. Zadávání veřejných zakázek musí přispívat k vytváření jednotného trhu. To se říká vždy znovu, ale není to čistě retorická věc. Musíme myslet také na summit G20, kde nejde jenom o Evropu. V Evropě je situace taková, že veřejné instituce eh, vytvářejí 18 HDP pro jednotlivé statky a služby. Jde přitom o to, aby stávající předpisy byly vylepšeny, především v oblasti eh, vodohospodářství, služeb, dopravy a podobně. Co se týče cíle eh, na zlepšení právního rámce pro toto zadávání veřejných zakázek, je nezbytné, aby tento nástroj byl stimulující tak, eh, aby také v infrastruktuře a strategických struktur bylo investováno. Proto postupy zadávání veřejných zakázek musí být zlepšeny a také priority mohou, musí být vypíchnuty mnohem výrazněji, tak aby vše probíhalo efektivněji. Směrnice pro orgány pracující v oblasti služeb, eh, vody, energetiky, dopravy eh, musí eh, toto zohledňovat. Máme zde pozměňovací návrhy, které bych chtěl krátce popsat. Jde tedy o všechny podnikatele, malé, střední podniky a Jde přitom o zaručení lepších výsledků, eh, tak aby poměr cen a nákladů a užitků byl lepší a aby veřejné eh, prostředky byly využívány efektivněji. Chtěl bych se zmínit o tom, co se mi zdá být důležité v této souvislosti. A sice jsou to cíle, které jsme si stanovili to je právní služba, která je samozřejmě důvěrná a to závisí na tradicích jednotlivých zemí. Právní služba tedy musí zůstat mimo tento návrh směrnice. Dále poštovní oblast poštovní služby. Zde se domnívám, že změny z posledních let nebyly eh, integrovány a zohledněny dostatečně, tedy především eh, situace konkurence, eh, která byla již předmětem směrnice 2417. V tomto sektoru se domnívám, že bychom tento sektor měli vyloučit, a to proto, že již máme efektivní postupy pro e, služby a také materiál. Zde existují tedy určité alternativy. E, je zde také výrok soudního dvora, ve kterém se říká, že definice veřejnoprávního subjektu a práva zahrnuje také obchodní společnosti pod veřejnou kontrolou tedy průmyslová a obchodní povaha činnosti, která musí být rovněž zohledněna. Maximální doba čtyř let pro rámcové smlouvy a to také pro specifická odvětví je dost velké vymezení a e, týká se to tedy jenom několika zvláštních případů. Dále k povinnosti informovat e, je poněkud omezeno a zahrnuje to také právo na diskrétní postup. Dále je zde také eh, navrženo, eh, aby eh, byl orgán dohledu a koordinace, a to dle článku 93.1. O tomto bych se chtěl ještě krátce zmínit a chtěl bych komisi navrhnout, aby na tyto otázky ještě jednou dala odpověď. Následující pozměňovací návrhy navrhuji. Eh, úvodní ustanovení 16. Zde komise navrhuje, aby byly vyloučeny ty služby, o kterých jsem již hovořil, že jsou důvěrného charakteru a které odpovídají také tradicím jednotlivých zemí. To musí být eh, jaksi vyloučeno eh, z působnosti této směrnice. Článek 2, 4. Zde jde o veřejné právo a zde eh, jednotlivé znaky musí být eh, ještě zlepšeny, to je článek 2. Eh, a jedná se o specifický účel. Organismus, který je tedy nasměrován na zisk, který je orientován na zisk. Nemůže plnit eh, obecné veřejné úkoly. Dále definice eh, orgán veřejného zájmu, eh, to může zahrnovat také další orgány komerčního typu. Jde tedy o to, aby i toto bylo zohledněno. Článek 2, číslo 4. Článek 2, 10. Tady jsem toho názoru, že by bylo přiměřené aby v definici eh, dodávek byly také dodavatelské zakázky, zakázky na dodávku, eh, což je tedy obvyklá obchodní praxe, která během celé smluvní doby platí. Dále článek 10, pozměňovací návrh 5, poštovní služby. Jsem toho názoru, že toto by mělo být vypuštěno, a to proto, že směrnice z roku 2008 Eh, umožnila konkurenci v poštovních službách a také tím, že byly převzaty eh, určité části. Jsem tedy toho názoru, že poštovní eh, sektor již dosáhl velké liberalizace a bylo by vhodné, aby toto již nebylo pokryto platností této směrnice. Pozměňovací návrh 6, článek 19, to je text komise, ve kterém se hovoří o rozhodčích a smírčích službách. Zde ještě doplním právní služby a to z důvodů, které jsou uvedeny, by toto mělo být vyloučeno z oblasti působnosti. Pozměňovací návrh 7. Zde jde o zadavatele kteří mají rámcové smlouvy, které nemají být překročovány. Mělo by to být minimálně 6 let a nikoli 4, čili toto by mělo být ještě navýšeno. Pozměňovací návrh 8, zde se domnívám, že když tato varianta není dostatečně a správně zohledněna, tak je nutné to vylepšit ve smyslu specifické úpravy, tak aby eh, byl také stanoven maximální cena eh, platná pro eh, tyto záležitosti. V Itálii na to máme také referenční parametry pro efektivní úpravu. Jsem tedy toho názoru, že tato cena Tedy maximální cena by neměla představovat šestinu celkové dohodnuté ceny. Pozmaňovací návrh 8, eh, článek 65, odstavec 3. Zde jde o shrnutí jednotlivých prvků eh, všech eh, Eh, publikací. Eh, to však eh, není možné ve všech úředních jazycích, také kvůli právní jistotě. Pozměňovací návrh 10. Článek 69 odstavec 2. Zde jsme říkali, že zadavatelé každého uchazeče musí informovat tato povinnost eh, informovat účastníky na trhu při vyjednávání když eh, toto uchazeč žádá, eh, představuje příliš velkou zátěž a také prodlužování. Text komise chci tedy škrtnout, tedy každý předkladatel nabídky a uchazeč toto má vypadnout. Dále pozměňovací návrh 11. Zde jde o objektivní předpisy pro vyloučení a výběr ekonomických orgánů, proto abychom měli právní jistotu eh, při provádění eh, zadávání veřejných zakázek, je nutné odkazovat na omezené kapacity třetích orgánů. Pokud se jednalo jen o materiální kapacity, pak je nutné dělat rozdíl mezi jednotlivými subjekty a vše musí být také závazné. To se pak eh, musí eh, také dostat do právního eh, vztahu. Chtěl bych tedy ještě mít možnost toto prohloubit, tak aby zde byl pouze vztah mezi oběma subjekty. Pozměňovací návrh 12, článek 81, odstavec 2. Zde jde o následující věc. Členské státy mohou stanovit a tak dále, se říká v návrhu komise, že na žádost subdodavatele a tak dále. Měli bychom však říci, že členské státy stanoví aby zde byla právní jistota poněkud vyšší, je nutné se vyhnout sporům. Je zde určité riziko, že určité služby nebudou placeny. A proto by eh, tato záležitost měla být závazná, čili přímé platby subdodavatelům tam, kde to také charakter smlouvy umožňuje. Dále pozměňovací návrh 12, článek 82. Zde se domnívám, že návrh 5 ceny původní zakázky eh, omezuje příliš. Toto omezení je příliš restriktivní a navrhuji, aby to bylo navýšeno na 10 ceny původní zakázky. Domnívám se, že tím nevzniknou žádné problémy, naopak to eh, zjednoduší transakce. Dále pozměňovací návrh 13, text komise hovoří o tom, že právní poradenství pro zadavatele je navrženo eh, tak aby byly oplatňována pravidla zadávání ve specifických případech. A toto by mělo být vyškodnuto, eh, protože právní služby a právní eh, eh, záležitosti jsou vlastně otázky důvěrného vztahu se zákazníkem. Tady jde samozřejmě o profesionální schopnost těch zúčastněných subjektů a právě proto to nemůže být záležitostí pouze, pouze veřejného dohledového orgánu. Já si myslím, že bychom to měli vyškrtnout. A nyní další pozměňovací návrh. Tady jde o mandát orgánu, který provádí dohled. Jde o provádění pravidel. Text komise říká, že vydávání stanovisek z vlastního podnětu a pokynu, a já bych na místo stanovisek zmínil hlavní směry k otázkám obecného zájmu a tak dále. Další pozměňovací návrh číslo 15. Tady jde o právní a ekonomické poradenství. Já si myslím, že i článek 96 odstavec 1 by měl být vyškrtnut v zájmu transparentnosti a jasnosti textu. Domnívám se, že se mi podařilo probrat všechny body, které jsou v této souvislosti podstatné. Bod odůvodnění 18. jiného návrhu i v této souvislosti jsou zmiňovány negativní dopady hospodářské soutěže. E, jde o to, že bez předběžného zveřejnění by se výběrové řízení mělo konat pouze ve výjimečných případech. To znamená, že e, bych to formuloval tak, že se to musí předem zveřejňovat, aby e, zadavatel neměl příliš velkou možnost rozhodování. Pan, pane předsedo, doufám, že se mě podařilo vyčerpat všechno. Samozřejmě, že některé pozměňovací návrhy se mohou ještě objevit během lhůty, která je proto stanovena. Ale jinak je to snad pro tuto chvíli všechno. Děkuji komisi za předložení pozměňovacích návrhů. Děkuji. A nyní má slovo pan kolega Koferáty, prosím. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poděkovat panu Garganemu za jeho vynikající práci, kterou nám tady velmi koherentně popsal s vedením všech argumentů. Já jsem poslouchal velmi pozorně to, co říkal o této komplikované oblasti související s zadáváním veřejných zakázek. ale protože ten návrh popisuje všechny důležité věci velmi přesvědčivě, tak se omezím jenom na několik málo podrobností, které si myslím, že potřebují více zpřesnit. Nejprve k subdodávkám. Tady jsem přesvědčen, že to je jedna z klíčových částí celého návrhu. Podle mě je potřeba jasně vymezit zodpovědnost v celém dodavatelském řetězci, tak aby všichni účastníci věděli, eh, za co nesou zodpovědnost, aby nám nevznikaly nějaké, eh, nějaké mezery v tom řetězci. Protože by uvnitř těch mezer mohlo docházet k podvodům. A proto si myslím, že je potřeba stanovit nějakou prahovou hodnotu, aby neustále nedocházelo k dalšímu navazování eh, toho řetězce subdodavatelů. Stejně tak víme, že existuje určité riziko u těch eh, malých smluv pro subdodavatele, které eh, nevedou k vypsání tendru. A teď k tomu, co bylo vyňato z rozsahu působnosti. Eh, byly tady zmíněny poštovní služby. To je sektor, ve kterém probíhá privatizace. Někde ty procesy už eh, skončily, ale v jiných členských státech to ještě pořád probíhá. A proto si myslím, že by bylo dobře mít nějaké přechodné pravidlo pro to, abychom zachytili tu proměnlivost eh, v tomto sektoru. Víme, že některé aktivity spadají pod směrnice o poštovních službách, ale ne nutně všechny a ty bychom měli upravit v tomto návrhu, takže by bylo dobře, abychom nechali průběh všem těm procesům, které byly nastartovány. Já osobně nejsem přesvědčen eh, o tom, co říkal pan Gargány ohledně právních služeb. Tady jde o činnost, která do větší míry spadá pod eh, vnitrostátní normy a jde tady zejména o důvěru mezi eh, klientem a poskytovatelem dané služby. A otázka je, co se v tomto sektoru stane v budoucnosti. Je potřeba standardizovat tyto aspekty v celé Evropě, aby se ty vnitrostátní systémy poskytování služeb propojili. A proto si myslím, že nejprve musíme mít nějaké hodnocení rizik, které nám popíše, k čemu by mohlo dojít v oblasti právních služeb. Nemyslím si, že právní služby i v budoucnosti zůstanou exkluzivně vnitrostátní záležitostí. A co se týče výběrových eh, kritérií, tak tady si myslím, že je úplně nejdůležitější věc je posluzení toho, co je to ekonomicky nejvýhodnější nabídka. Neříkám, že cena není relevantní, ale kdyby ty nabídky měly posuzovány pouze na základě ceny, tak víme, že by to mohlo vést k narušení trhu. Pokud tedy prosazujete pouze cenu, tak tím v podstatě směřujete k větší míře rizika. a k ignorování prav zúčastněných, práv zúčastněných stran stanovených kolektivními eh, dohodami. Takže já bych se držel té ekonomicky nevýhodnější nabídky, která samozřejmě bude zahrnovat cenu, ale ta cena by neměla být úplně ten jediný rozhodující faktor. Do té ekonomicky nejvýhodnější nabídky je možné zahrnout různé sociální podmínky, včetně pracovních podmínek těch, kteří ty služby budou například poskytovat. Evropský eh, soud, no, soudní dvůr to několikrát již ve svých rozhodnutích eh, popsal. A pak si dovolím na závěr ještě jednu poznámku. Souvisí to s tím monitorovacím orgánem. Ten tady podle mě mít musíme, ale musí mít jasně definovanou působnost, tak aby bylo vždycky jasné, co má na starosti, aby to nevedlo k nějakým sporům někdy v budoucnosti po udělení zakázky. Musí to být orgán, který bude mít reálnou moc. A to také proto, že když se podíváme na eh, samotnou povahu výběrových eh, řízení eh, u veřejných zakázek, tak je to velmi široké pole, velmi složité a nepřehledné a monitorování samo o sobě nebude úplně jednoduché, nemůže vyplývat z toho, že vztahy mezi klienty a, a zadavateli jsou um, vždycky jednoduché a přehledné, protože víme, že vždycky dochází k vytváření těch subdodavatelských řetězců, které brání přehlednosti. A proto se musíme postarat o to, aby monitorovací orgán měl hmatatelnou reálnou pravomoc. A aby eh, neohrožoval své postavení eh, tím, že bude nějak vstupovat do toho vztahu mezi zadavatelem a vykonavatelem té zakázky. A s tím bude velký problém, protože upřímně řečeno nebude jednoduché vymezit všechny ty právní povinnosti. Je to otázka, která se objevuje neustále. Pořád eh, se snažíme přijít s nějakou definicí, která by nebyla úplně vágní, ale já doufám, že k tomu jednou eh, dospějeme. Pokusím se ty svoje připomínky sformulovat v podobě pozměňovacích návrhů. tak, eh, aby mohli přispět k celému znění té zprávy. Děkuji vám. I já jsem se zapsal na seznam řečníků, protože mám několik poznámek k pozměňovacím návrhům kolegy Garkáneho. Víme, že tato, eh, tento návrh je velmi eh, klíčový, protože přístup k trhu s veřejnými zakázkami je potřeba zajistit. Ty čísla jsou všechna známá, jsou to, je to velký objem a proto je nezbytné, také správné, abychom na evropské úrovni měli jednotnou právní úpravu. Víme, že už to trvá nějakou dobu, teď se pohybujeme v rámci revize stávajícího práva. Ale já vám můžu říct si z vlastních zkušeností, a myslím, že to známe mým kolegům, je, že vypisování veřejných zakázek doma má velký potenciál ehm, frustrace a nepřátelství vůči Evropské unii, protože každý Eh, starosta, každý eh, regionální zastupitel vám řekne, že to je byrokratické, příliš náročné a vždycky zná nějaké příklady konkrétní. A na první pohled by tak mohl vzniknout dojem, že všechno, co se tady navrhuje, eh, je v podstatě nesmyslné a vede to jenom k vytváření nové byrokracie. A proto bychom samozřejmě měli vykonat velmi kritickou kontrolu toho, co nám tady navrhuje komise. Já jsem já velmi vděčný kolegovi Gargánemu, může tady vymrovat celou řadu věcí, které je potřeba vyřešit a že je doplněno pozměňovacími návrhy. Já bych se chtěl omezit na ten jmenovaný příklad eh, právních služeb. Není to jenom otázka důvěry, to je samozřejmě eh, zásadní, protože otázka, jakého advokáta se člověk vybere, nemusí nutně podléhat jenom objektivním kritériím. Víme, že jde o kompetentnost, to samozřejmě, ale <clears throat> potom jde také o cenu za ty služby, které ten advokát poskytuje, ale kromě toho jde o ten vztah důvěry. A když <clears throat> eh, potom se někdo, něco nepodaří eh, v tom eh, zadávání, <clears throat> tak je možné, že ten starosta by mohl eh, přijít o své místo z důvodu nějakých pochybení. A proto bych byl rád, kdyby i tady výběr byl na základě objektivních kritérií. A druhá věc se týká samotného výběru, protože víme, že se někdy vypisují zakázky na obrovské projekty a tam je velká potřeba různých poradenských konzultantských služeb, které by měly být předmětem eh, výběrového řízení a v praxi by to vedlo k tomu, že nejprve eh, bude muset eh, vypsat velmi složité výběrové řízení pro tyto právní služby, což si ovšem bude zase vyžadovat další veřejnou zakázku, protože ten objem těch služeb bude tak velký, že to se bude neustále řetězit a že eh, to bude velmi dlouho trvat, než vůbec eh, eh, bude možné, zahá, bude možné zahájení toho vlastního projektu a že to bude vytvářet hodně nespokojenosti. Potom jde o nesolventnost. V Německu eh, například panují obavy o tom, jak by to mohlo v praxi fungovat, protože řekněme, že vyhlásí nějaký velký podnik platební neschopnost, no potom je potřeba konkurzní správce. Pokud by eh, zadání nebo předělení této zakázky mělo být vypisováno v celé Evropě, tak je to absurdní, protože to velmi spěchá. Takže to zase není příliš smysluplné a praxi by to asi dobře nefungovalo. A potom je tady další e, myšlenka, kterou jsem si dočetl v textu komise, a to, že všechny ty poradenské činnosti by měly být nabízeny také státním orgánům, nějaké specializované agentuře. Já si myslím, že čínský stát, který já znám nejlépe a který je také největší v Evropě, rozhodně nemá jednu jedinou e, zprávu, protože tady existuje celá úroveň, e, celá řada úrovní na regionální nebo místní úrovni a kdyby eh, a, a ty jednotlivé úrovně vůbec nemají kapacitu pro to, aby se mohli postarat o všechny tyto věci, protože víme, že to velmi často dělají specializovaní lidé, kteří nedělají nic jiného. A kdyby někdo ze státního sektoru eh, měl se o něco takového postarat, tak by to asi nebylo úplně možné. A potom pokud eh, ty kapacity veřejné zprávy nejsou, tak eh, si myslím, že není možné je nějak nově budovat. Takže myslím, že ten návrh jde úplně mimo současnou praxi. A ještě jedna věc, kterou nejsem schopný integrálně pochopit, proč eh, to byly vyškrtnuty hotelové služby. To je také výjimka. Představme si to prakticky. Řekněme, že se pořádá nějaká velká akce v Düsseldorfu, odkud pocházím, a potom se bude muset vypsat uh, bude se muset vypsat zakázka na to ubytování a přijde eh, nějaký hotelier z Bruselu a já přece potom tu akci nebudu překládat do Bruselu, protože tam je, jsou ty hotely levnější. To zase eh, nedává smysl. A někdy opravdu nejsem schopný pochopit, eh, eh, co tím autoři měli na mysli a byl bych rád, kdyby nám to komise mohla objasnit. Tak, aby běžný eh, poslanec tohoto parlamentu byl schopný to pojmout. Teď bych chtěl dát slovo Klaudovi Románemu, aby mohl v krátkosti ještě tyto věci vysvětlit. Euh, oui, ex, ex, excusez j'avais pas, pas... Já jsem eh, nevěděl, že mám eh, odpovídat teď hned, ale samozřejmě je možné doplnit eh, různé aspekty k, tom, k těm hotelovým službám. Pokud by existoval pouze jeden jediný poskytovatel, tak je možné udělat výjimku. Nicméně to, k čemu v praxi často dochází, je uzavření rámcové dohody o poskytování hotelových služeb, například v eh, několika zemích. kde potom víme, že ta konkurence vzniká mezi různými velkými hotelovými řetězci. To je běžná praxe. Nicméně si nemyslím, že říkám nějaké velké tajemství, když vám řeknu, že tato konkrétní oblast je ještě předmětem velmi živé debaty na půdě rady, takže uvidíme, jak se to bude dále vyvíjet. Jestli si ale ještě můžu dovolit doplnit dvě nebo tři další věci, které nám velmi leží na srdci u této zprávy tak je to návrh vyškrtnout povinnost eh, zveřejnit eh, zhrnutí eh, těch zakázek i v ostatních jazycích. To se dělá už léta. Rozhodně to nevede k nějakým nepřiměřeným nákladům. Také vzhledem k automatickému překládání nebo zdrojovému překládání, protože to je všechno rozděleno do jasných kategorií. A toto zhrnutí eh, je tady proto, aby se tím pozbudil evropský trh s veřejnými zakázkami. A to nebude možné, pokud eh, to všechno nebude probíhat ve všech eh, úředních jazycích. A proto si myslím, že je potřeba se nad tím ještě zamyslet. A potom k poštovním službám Dostali jsme celou řadu žádostí o vynětí eh, způsobnosti, kde potřeba posuzovat eh, konkurenční prostředí v jednotlivých členských státech a závěr, k kterému jsme dospěli, je ten, že ano, že probíhá proces liberalizace, který již pokročil, ale to automaticky nezaručuje úroveň konkurence, která by byla dostatečná, eh, a to ve všech těch podčástech tohoto sektora. Proto je předčasné aby byl eh, úplně eh, vyňat z působnosti tento sektor. Ten eh, přechodný režim, o kterém hovořil pan Alkoferáty, již existuje. A ten nám dává možnost zohlednit různé stádium vývoje konkurence v jednotlivých členských státech a potom na základě toho Eh, podle článku 30 eh, přidělit eh, nebo udělit výjimku. A ještě mám dvě poznámky, jestli mi dovolíte, pane předsedo. Jde o ty vztahy mezi hlavním vykonavatelem zakázky a subdodavateli a přesně vymezení povinností mezi nimi. Musíme si na to dát pozor, aby z toho nevznikla nějaká nepřekonatelná překážka pro malé a středně velké podniky, aby se účastnili těchto zakázek. Jde o to, že malý podnik, který eh, se účastní nějaké zakázky za 100 tisíc euro, by měl ehm, poskytnout záruky za svůj díl celé eh, zakázky a musíme tady postupovat velmi opatrně. A dále jsem chtěl říci, že bychom se měli co nejvíce snažit, aby pozměňovací návrhy byly paralelní u obou těchto návrhů. Měl úplně definitivní eh, tu poslední eh, verzi této zprávy, ale v té verzi, kterou mám, se například mění některé základní pojmy, ty podniky ve veřejném zájmu a tak dále, a liší se to potom od, té, od toho druhého návrhu, což by mohlo být eh, velmi problematické z ohledu na právní jistotu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a na závěr ještě jednou pan kolega Gargány. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velký milovník diskuzí, protože právě díky diskuzi můžeme věci probrat více do hloubky a obohatit naše vidění problému. Na počátku jsem řekl, že by bylo dobré, kdybychom oba návrhy probrali paralelně a koordinovaně. Dovolte mi, abych v tuto chvíli požádal všechny kolegy, včetně pana kolegy Koferátyho, Samozřejmě, že k tomu musím říci, že jsem trochu eh, podiven a překvapen tím, co tu zaznělo, tedy tím, že malé a střední podniky mají potíže. Jde o to, že malé a střední podniky také mohou spadat do oblasti působnosti tohoto dokumentu a e, solidární ručení je samozřejmě velmi důležité téma. Pokud jde o právní jistotu a o to zveřejňování, o tom už jsem hovořil. Texty musí být technicky, vědecky dobře připraveny a fundovány. Je to skutečně zátěž, zbytečná zátěž, jak tomu říká komise. Nad tím se budeme muset ještě zamyslet. Mně šlo spíše o zjednodušení. Poštovní služby, to je další téma. Ve světle toho, co právě řekl pan kolega Kafaráty, se eh, budu soustředit na ta přechodná ustanovení, na přechodná pravidla. Poštovní služby samozřejmě prošly obdobím liberalizace a nebo tou liberalizací teprve prochází, jako příkladu v Itálii. A to samozřejmě může vést k tomu, že na evropské úrovni je potřeba vzájemného souladu, vzájemné domluvy. O tom samozřejmě můžeme ještě jednou přemýšlet. Mám k tomu ještě jednu myšlenku, Možná, že je to dáno tím, že mám, nebo že jsem měl svobodné povolání, ale myslím si, že bychom neměli uvažovat pouze v rámci vnitrostátních systémů, ale na celoevropské úrovni, pokud jde o e, právní poradenství. Myslím si, že bychom, se, e, že bychom to tedy mohli eventuálně z této směrnice vyjmout. Kritéria přidělení zakázky, to znamená nejnižší cena, hospodářsky nejvýhodnější nabídka, tyto dva pojmy. Pan kolega Koferáty řekl, že se nemusí jednat pouze o osobní vztah mezi zadavatelem a příjemcem zakázky. Já si myslím, že to, ten dozorový orgán, dohledový orgán by bylo potřeba ještě blíže definovat. Pan předseda Lina řekl jednu, jednu velmi důležitou věc, nad kterou bychom se měli ještě jednou zamyslet, protože tato směrnice bude mít dopady také na současné problémy spjaté s růstem, a to především tehdy, pokud jde o zadávání veřejných zakázek na evropské úrovni. Jde o to, aby ty postupy byly co možná nejštíhlejší, co možná nejlepší. Možná, že jsem se nechal přesvědčit, pokud jde o ty hotelové služby. I nad tím se budeme muset ještě zamyslet. Děkuji tedy všem. Nevím, jestli se mi podařilo odpovědět na všechny otázky. Ale domnívám se, že nyní se můžeme pustit do třetí fáze, že můžeme vstoupit do třetí etapy a odpovídat na otázky konkrétně. Samozřejmě po domluvě s výborem, který to má v gestci. Pozměňovací návrhy ještě nejsou k dispozici v definitivní podobě a my uvidíme, jak to bude vypadat. Děkuji. Pozměňovací návrhy jsou eh, přijímány do 25.6. a nyní eh, další body 18.19. Eh, to jsou zprávy pana kolegy Mešárose. Prosím. Děkuji vám. Před dvěma týdny jsem již zde předložil zprávu o tom, že eh, Evropský eh, inovační a technologický institut eh, byl připraven, dvě stanoviska již byla předložena a máte možnost je prostudovat. Jak již jsem řekl před dvěma týdny, Obsah těchto dvou eh, stanovisek eh, je v souladu s eh, našimi návrhy a já se domnívám, že jsme toto téma již projednali dostatečně. Neměli bychom projednávat jednotlivé detaily, nýbrž pouze mm, prohovořit jednotlivé body, které jsou relevantní první pilotní fáze eh, činností eh, tohoto institutu již proběhla a funkce eh, trouhelníku vědomostí funguje dobře. Je tedy mimo pochybnost, že tento institut funguje a musí být tedy také podporován. Co by však mělo být ještě zlepšeno, je následující věc. A sice eh, musí být také zajištěna účast na trojuhelníku vědomostí. Eh, víme, že eh, účast jednotlivých malých podniků musí být navýšena tak, aby přístup na trh byl vylepšen pro malé a střední podniky. To znamená, že musíme také zajistit transparentnost tak, aby eh, jednotlivé orgány eh, a také tento proces byly propojeny. Na závěr bych také chtěl zmínit to, že v oblasti ochrany Eh, duševních eh, práv se musíme snažit o to, abychom si vyměňovali eh, nejlepší praxe a musíme tedy také si vyjasnit to, že duševní práva ve výboru ITRE nejsou přijímána tak pozitivně a proto by bylo nezbytné, aby náš právní výbor jednotlivé prvky té hlavní zprávě eh, doplnil tedy eh, ty prvky, které by byly důležité pro eh, duševní práva v budoucnosti. Musíme tedy využít všech prostředků na zlepšení ochrany těchto práv. Také role institutu je důležitá v tomto smyslu a jak tato role bude vypadat v budoucnosti, se ještě uvidí. 21. června je lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů. Děkuji, kolega Berlinguer. Ano, děkuji. Já souhlasím se s pravodajem. Chtěl jsem vlastně k tomu dodat jenom takovou obecnou záležitost. A sice je to spíš taková politická záležitost. Dnes čili o právě paní Nibler a panu Garganem. To jsou dvě témata, která se zdají být velmi vzdálená. Já dnes odpoledne eh, budu hovořit ve výboru ITRE o Horizont 2020 a o evropském výzkumu a inovaci. Ve všech těchto oblastech eh, výzkumu a také v oblasti EIT je určitá zdrženlivost a střídmost ohledně evropského charakteru těchto procesů. Hovoříme o prodejním eh, právu, a zde jsme vlastně ve stejném člunu jako pan předseda. Musíme udělat naši zprávu a i tady eh, narážíme na určitý odpor v prosazování evropského postupu. Slyšíme třeba v Mexiku, Eh, že nám američané říkají, že Evropa není sjednocená. Ale toto všechno souvisí s krizovou situací, eh, která dnes eh, přináší nová témata a my vidíme, že jednotlivé věci jsou jaksi odděleny, ale už tomu není jako před pěti nebo deseti lety, protože Evropa se nachází na křižovatce a vlastně Eh, v jádru evropanizace. Tématika inovačního institutu je v Evropě tak postaven, že máme 27 národních výzkumných programů, zatímco v Americe je jenom eh, jedna nadace zabývající se eh, výzkumem. My však již nejsme tím celosvětovým orgánem, který by měl monopol. Již jsme jej ztratili, možná jsme si toho ještě nevšimli ve výzkumu technologických vybavení a struktur máme skutečně velké spoždění. Takže i tento aspekt bychom měli zdůraznit. Hovoříme o evropském výzkumném a technologickém rámci a příslušném institutu statutu, který již byl připraven v posledních deseti letech. Ten postup byl ale velmi pomalý. A to je to, co chci zdůraznit. My jsme politický orgán, což musíme také zohlednit. Děkuji, paní Taylor. Um, just a couple of... Děkuji. Já mám k tomu několik obecných bodů. Obecně mohu říct, že ta zpráva je velmi dobrá. Mám k tomu jednu poznámku a několik otázek, které možná vznikly překladem. V pozměňovacím návrhu, který se týká bodu 2.2 eh, odstavec 1 účast členských států. Mně nebylo úplně jasné, co to znamená. Znamená to rovnou účast mezi členskými státy, nebo co možná největší účast? Možná, že je to dáno překladem, ale zajímalo by mě, co se tím přesně myslí. A další věc, příloha a tady bod 11. Eh, tady jste řekli, že eh, KIT by měli tedy mobilizovat finanční prostředky. Já si myslím, že by bylo dobré do toho zahrnout i organizace občanské společnosti, protože i tak by bylo možno získat financování. Děkuji. Děkujeme. A nyní paní, pan kolega Mesá, prosím. Köszönöm a kedves kollégáknak a hozzászólást. Děkuji. A děkuji také kolegům za připomínky. Souvis, souhlasím s panem Bellingerem. Velké problémy ne pouze v oblasti výzkumu a vývoje spočívají v tom, že máme málo Evropy. Myslím si, že potřebujeme silnější Evropu a to také ve výzkumu. Jsme v Evropě příliš roztříštěny, fragmentováni. Naše výzkumná činnost je velmi eh, rozdělena, roztříštěna a to stojí hodně peněz. Já jsem 30 let strávil ve výzkumu a proto vím, jak palčivý je tento problém. Evropský technologický institut a jeho financování musí přispět k tomu, že budeme naše eh, síly lépe koncentrovat. To ale neznamená, že se budeme soustředovat pouze na excelenci. Celá řada lidí uh, eh, smyšuje excelenci s tím, uh, co uh, skutečně potřebujeme. Já si myslím, že máme tomto ohledu výtečné výsledky a že musíme učinit spíše mnoho malých kroků, abychom dosáhli větších výsledků. Musíme být schopni podniknout menší kroky k tomu, abychom dosáhli našich konečných cílů. Jedna kolegyně, eh, eh, kolegyně Taylor to byla, položila otázku k bodu 221. Já si myslím, že tím se budeme muset ještě blíže zabývat, protože pravděpodobně je tam nějaká chyba. Domnívám se, že v každém případě by členské státy měly být dále zapojeny do této práce, protože existuje celá řada členských států, které se neúčastní eh, činnosti Evropského technologického institutu, protože jeho činnost eh, je zaměřena na excelenci a to znamená, že mm, aktivity mnoha univerzit nejsou dostatečným způsobem zohledněny. Já si myslím, že v tomto ohledu potřebujeme co možná nejširší účast eh, v rámci toho těch eh, společenství znalostí a inovací KIC. Tolik v tuto chvíli z mé strany a na vaše dotazy samozřejmě rád odpovím. Děkuji a nyní ještě pan kolega Masip, kterého jsem předtím bohužel přehlédnul. A mí me parecido mm, especialmente... Já bych eh, chtěl říci, že je velmi důležité si uvědomit, že pan Macera hovořil o IP a, a to už projednával také Bor ITVE a já si myslím, že eh, to je správný postup. A vím také, eh, co si o tom myslí pan Macera v jiných kontextech. Děkuji, takže projednání pozdělacích návrhů 21.6. a potom se dostáváme k bodu číslo 17 MFF a paní Rodberen, zpravodajka, má slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Když jsem eh, dělala zprávu k eh, zaměstnaneckým předsedským řádu, tak jsem s tím rovnou dostala i tuto zprávu pro víceletý finanční rámec. Jde o stanovisko našeho výboru k víceletému finančnímu rámci na období 2014 až 2020. Obsah mého stanoviska se přistahuje ke dvěma věcem. Jde o program Spravedlnost 2014 až 2020. Proto je zpravodaj můj kolega Luigi Berlinger a Potom jde o celou tu oblast eh, hlavy 5, která eh, pokrývá v tomto víceletém finančním rámci správní náklady. Ten program Spravedlnost 2014-2020, tam jsem se řídila tím, co eh, k tomu vymyslel náš kolega Berlinger, tedy, že jde o další rozvíjení evropského právního rámce, že musíme být efektivní Eh, zákony a také přiměřené finanční prostředky pro to, abychom eh, mohli zajistit stejné zacházení, stejná práva evropským občanům. Poukazuje se na tom, že Evropská unie musí mít celou řadu specifických eh, finančních programů, které musí být vybaveny prostředky a zaměřovat se přitom na přeshraniční otázky které lze vhodně řešit pouze koordinovanými kroky na evropské úrovni. A také poukazuji na to, že abychom těchto cílů dosáhli, tak eh, požaduji, aby došlo k navýšení prostředků o 5 Pokud bude kolega Berninger k tomu ještě něco chtít říct, tak já bych mu byla velmi vděčná případně, v případě, že jsem na něco zapomněla. Takže potom eh, se k tomu mohou předkládat také pozměňovací návrhy. A teď k té hlavě 5, k té vlastní oblasti, eh, která souvisí se služebním řádem. Tady bych chtěla jenom vysvětlit, co se vlastně touto zprávou schvaluje a že je potřeba, aby tady byly stejné politické, stejné politické zadání jako u jiných eh, návrhů. Samozřejmě, že víme, že je potřeba v této době eh, dosahovat úspor, ale současně musíme mít rovnováhu vlastně úspor, u správních nákladů a stejně tak, abychom měli efektivní veřejnou eh, službu v Evropě. A podobně jako u služebního řádu, i tady odmítám takové paušální škrtání kdy eh, orgány EU měly provést eh, pětiprocentní eh, snížení, protože víme, že to může mít rozdílné dopady na fungování různých agentur a institucí. A proto si myslím, že je potřeba posuzovat ten potenciál, nacházet úspory individuálně a ty instituce a agentury by měly sami mít prostor pro to, aby identifikovali oblasti, kde mohou eh, k těm úspěrám eh, dospět, úspěrám dospět. Neměli bychom také zapomínat eh, na to, že v roce 2004 prošla Evropská veřejná služba hloubkou kontrol reformou, tou kinokovou reformou. V jejich výsledku byly ušetřeny 3 miliardy eur a do roku 2020 by se mělo ušetřit dalších 5 miliard v porovnání s tou výchozí situací. Potom jsem tady ještě jednou poukázala na jednu věc, teď se se tady kolegové, kteří eh, se v tom vyznají, že ty celkové správní náklady Evropské unie představují pouze 5,8 víceletého finančního rámce na období 2007 až 2013. A přitom eh, existují kolegyně, které v televizi a v jiných médiích eh, vytvářejí dojem, eh, že správní náklady představují 50 až 60 eh, celého rozpočtu. Což není jenom špatně, ale škodí to všem, protože tím vzniká velmi škodlivý dojem na veřejnosti, co s těmi penězi děláme. Takže ještě jednou říkám, 5,8 více toho finančního rámce. A možná, že ti kolegové, kteří se o tom budou chtít někde zmínit, tak by mohli ještě dodat, že to samo, ten finanční rámec představuje 1% hrubého národního produktu v Evropské unii, takže si myslím, že to není eh, moc, že včetně poskytování strukturálních a dalších fondů, tak si myslím, že to není moc. A když se podíváte také ještě na správní náklady, které máte u vás doma ve členských státech, tak zjistíte, Eh, možná s překvapením, že to je mnohem více než tady v Evropě. Takže to, co jedna kolegyně z EPP včera v televizi tvrdila, eh, že eh, kážeme víno a kážeme vodu a pijeme víno, takže to vůbec není pravda, protože tak se to dělá ve členských státech. A když se například podíváte na zvyšování eh, platu například ve veřejné službě tady a jinde, tak eh, to bude hned evidentní. Dále chci eh, poukázat na to, že u těch více těch finančních rámců hovoříme o období od roku 2014 až 2020, což je ještě relativně vzdálená budoucnost a neměli bychom příliš rigidně stanovovat eh, podmínky pro toto období. My si eh, myslíme a věříme, že hospodářská situace se v tomto období zlepší. Eh, v mém členském státě se v posledních dvou, třech letech výrazně zlepšila a já doufám, že tomu bude i jinde. A potom jsem ve stanovisku ještě jednou poukázal na to, že v těchto těžkých dobách musí Evropská unie mít efektivní eh, veřejnou službu, musí mít zaměstnance, kteří jsou nezávislí, kteří ovládají jazyky, jsou kvalifikovaní, kteří budou pocházet z co nejširšího z co nejširšího eh, počtu eh, členských států a že bude také zohledněna genderová rovnováha. A také, že eh, musíme eh, se rozhodně postavit vůči každému opatření, které poruší právní status úředníků, ohledem na základní práva a s tím, že by to mohlo ohrozit řádné fungování administrativy e a přitom eh, je to velmi důležitá oblast, to je stanovisko, které se Eh, velmi už se drželo toho, o čem jsme diskutovali tady na výboru, také toho, eh, o čem jsme diskutovali s stínovými zpravodaji. Vím, že stínoví eh, zpravodajové jsou stejní jako u toho služebního řádu, takže vím, že jsou to Eh, poučení eh, kolegové, to pan eh, Baltasar, Wikström, pan Maštálka, Karim a Perony. Možná je to trochu dlouhý úvod k takto relativně krátkému stanovisku, možná trochu byl ten můj úvod také emocionální, ale Já doufám, že se nám podaří to stanovisko podobně jako v minulosti schválit. Kolega Baltasar. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, jeden ze stínových zpravodajů, budu velmi stručný. Já souhlasím s tím přístupem, který tady eh, se projevuje u paní zpravodajky. I já souhlasím s tím, že je potřeba, aby nejenom zákony byly přijímány, ale aby také byly dostatečné prostředky na to, aby eh, správně fungovaly v praxi, jak to požadoval také pan Berninger. A dále si myslím, že je vhodné vyčlenit eh, dodatečné prostředky na právní vzdělávání. Protože tím posílíme právní spolupráci v oblasti trestního občanského práva a to potom povede k pokroku i v jiných oblastech. Díky tomu bychom eh, mohli mít kvalitní evropskou legislativu a bude muset poskytovat právní vzdělávání specialistům, aby se lépe vyznali eh, v tom, eh, co je tady přijímáno. Ale potřeba se více zaměřit na snižování byrokracie, zejména pro malé a středně velké podniky. A na to musíme mít eh, speciální adaptované programy, které eh, se budou zaměřovat právě na přístup malých a středně velkých podniků k těmto věcem. A potom eh, ke správným nákladům. Jak správně říkala paní zpravodajka už u služebního řádu, měli bychom nabídnout eh, střícnou ruku radě, podívat se ještě jednou na ta čísla, podívat se, jak odpovídají stanoveným cílům. Teď se opíráme víceméně jenom o zvěsti, což eh, vede k dalším obavám. Rozhodně bychom neměli zapomínat na ten současný hospodářský rámec, ve kterém se pohybujeme. Byla přijata celá řada rozhodnutí o snižování eh, výdajů. Eh, provádí se to v praxi. Například to vedlo k předčasným odruchům do důchodu u evropských úředníků, těch opatření, ale byla celá řada. Ale přitom všichni víme, že musíme mít veřejnou službu, která bude dobře fungovat, která bude mít kvalifikované také právníky, kteří budou eh, schopni zvládnout těžké úkoly. Dagmar se zmiňovala také o tom, jak velkou položku ty správní náklady představují, s tím, že eh, mzdové náklady představují pouze 3 celého evropského rozpočtu. A je tady 55 tisíc eh, úředníků, což eh, je stejný počet, jako má hm, hlavní město Paříž nebo magistrát eh, Paříže. Takže s těmito kapacitami eh, funguje celá Evropská unie. Takže na jedné straně eh, musíme mít kvalifikované evropské úředníky, ale víme, že se pohybujeme v této eh, době krize. To je všechno, co jsem tomu chtěl říci a určitě se k tomu ještě dostaneme v budoucnosti. Luči Berlinger. Děkuji, Dagmar, za předložení eh, tohoto návrhu. Děkuji také za veškerou tvoji předchozí práci. Nejprve bych chtěl explicitně podpořit tvůj přístup eh, k této otázce. Myslím, že tady velmi jasně popisuješ tvoje stanovisko k víceletému finančnímu rámci. Já jsem zpravodajem pro eh, program Spravedlnost 2014 až 2020. Mohu tady eh, se pouze odvolat na to, co už eh, jsem dnes tady jednou říkal, a sice, že ten program, který je tady uváděn, bude brzy projednáván na našem výboru. Hovoříme o sedmiletém programu. Finančně je to velmi strategická věc. A podle mě bychom měli prosadit v celém parlamentu správný přístup k tomuto programu a správné uvažování. V čem by to mělo spočívat? Mělo by to spočívat v tom, že hovoříme o období eh, sedmi let. Měli bychom si tedy rozmyslet strategicky, co by se mělo v průběhu těch sedmi let změnit a čeho bychom měli dosáhnout. Nemůžeme tady postupovat na základě každodenních eh, úvah. Víme, že členské státy mají různé právní tradice, to všechno je evidentní, ale dnes potřebujeme eh, si eh, udělat eh, trošku nadhled a zajistit, abychom nespadli do neustále se prohlubující se propasti v Evropě, jak říkal nedávno italský premiér. Myslím, že lidé se to mnohokrát eh, neuvědomují, jak, závažné, jak závažná je dnes doba. A to proto, že jsou ponořeni do každodenních problémů. Ale my přece chceme věci urychlit. A o to mně jde především. Máme 27 členských států, máme jednotný vnitřní trh, nemůžeme dále přehlížet problémy, které tady panují. Musíme odstranit všechny překážky, ale přitom musíme stát na zemi, být realističtí. Ale hlavně jde o urychlení eh, pokroku. Náš kolega měl pravdu, když eh, říkal, že velmi často lidé eh, kritizují byrokracii v Evropě. A veřejnost má dojem, že tady o nic jiného nejde. Ale přitom je potřeba si uvědomit ty relace, ve kterých se pohybujeme. Byla tady, byla tady srovnána eh, Evropská veřejná služba z Paříží, některá města v Itálii eh, utrácí víc než celá Evropa, takže bychom měli mít eh, přiměřený pohled. Musíme mít eh, evropskou veřejnou službu, která se vyplatí. Neměli bychom jenom bezdůvodně kritizovat. Proto také náš výbor navrhl administrativní postupy. To byla práce našeho výboru. Takže nám šlo o posílení všech těchto postupů. Děkuji vám za pozornost. Eh, paní Wikström je na řadě. Oj, mikrofonen var inte på, jag ber om ursäkt. Tack till dig, Dag. Omlouvám se. Omlouvám se. Neměla jsem zapnutý mikrofon. Děkuji, Dagmar. Ujala se s velmi obtížného tématu. Víceletý finanční rámec je pro Evropskou unii velmi důležité téma. Všichni ti, kdo znají starý zákon, vědí, že po sedmi Eh, špatných letech eh, následuje sedm let dobrých. A já si myslím, že není náhoda, že jsme pro víceletý finanční rámec zvolili právě ten sedmiletý rytmus. Jde o to, abychom vytvořili moderní zprávu, která bude plnit předpoklady 21. století a těmto moderním nárokům musíme přizpůsobit také příslušná pravidla. Pokud se nám to podaří, tak se nám zároveň podaří přispět velmi vyváženým a uceleným textem. A v něm samozřejmě můžeme popsat i potíže, kterým čelíme. Jsou tu určité potíže, které jsou zároveň překážkami našeho společného postupu a řešení celoevropských otázek. Já si myslím, že to musíme řešit na administrativní úrovni a že by to mělo fungovat. Jsem přesvědčena o tom, že spolupráce bude fungovat dobře a už nyní se na ní těším. Děkuji. Děkujeme. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů eh, vyprší 4. července. V sále je velká schoda. Máme tu kromě toho body 5, 6, 7. Spravodajem je pan kolega Boris. Jsou to všechno témata týkající se horizontu 2020. Děkuji, pane předsedo. Hovoříme v podstatě o třech projektech, které mají být realizovány v rámci programu Horizon 2020. Náš výbor se v této souvislosti soustředí především na etické otázky. Dovolte mi, abych začal především tím prvním projektem. To jsou eh, otázky spjaté se společenstvím Euratom. Eh, konkrétně jde o článek 7 smlouvy o Evropském eh, atomovém společenství. My jsme se soustředili na ten pětiletý balíček eh, v programu Horizon 2020. V článku 7 není specifikován program nebo úkol Evropského parlamentu, pokud jde o výzkumné projekty. Rada nás oslovila a požádala nás o konzultaci v této otázce a my bychom se soustředili spíše na bezpečnost jaderné energie a na ukládání tohoto druhu energie. A já si myslím, že v této souvislosti je nařízení rady naprosto komplementární a plní všechny požadavky, pokud jde o etické a bezpečnostní eh, aspekty jaderné energie. My jsme to tedy schválili bez toho, abychom k tomu předložili nějaké pozměňovací návrhy. To je tedy první projekt. Druhý balíček, druhý projekt, o kterém bude řeč, se týká rozhodnutí rady, kterým byly vytvořeny specifické programy Horizontu 2020. Rád bych v této souvislosti připomněl, že tento program se bude skládat ze čtyř eh, částí. Za prvé eh, věda na nejvyšší úrovni, společenské, společenské výzvy v neposlední řadě nepřímé nejaderné přímé akce společen, společného výzkumného střediska a potom ještě vedoucí postavení v průmyslu. Rád bych řekl, že otázky, kterým jsem se věnoval já a které jsem analyzoval, jsou naprosto v souladu, pokud jde o etické otázky nebo etická kritéria. To znamená, že i toto jsem schválil, aniž by k tomu byl předložen nějaký pozměňovací návrh. Třetí projekt se týká velmi specifické záležitosti. Jde o založení toho programu Horizon 2020. A já bych vás rád upozornil, že v tom dosavadním, to znamená sedmém rámcovém programu, jsme přijali určité kompromisy. Podle nichž Evropská komise slíbila, že nebude schvalovat projekty, které by se e, snažili o ničení lidských embryonálních kmenových buněk. Když jsme diskutovali o sedmém rámcovém programu, tak se objevily velmi kontroverzní otázky, které se týkaly výzkumu pětého se ničením lidských kmenových buněk, e, embryonálních kmenových buněk a kmenových buněk obecně. Když dnes pracujeme na novém programu, tak musíme zohlednit především skutečnost, že zatím nemáme žádnou zkušenost s financováním těchto projektů, ale skutečnost se změnila. Jak víte, EC je tedy Evropský soudní dvůr vydal rozsudek a podle tohoto rozsudku jsou výsledky výzkumu, které, který zahrnuje práci s lidskými embryi vyňaty z financování. Co to pro nás znamená? V podstatě to pro nás znamená, že pokud dneska se rozhodneme, že budeme eh, prostřednictvím evropských prostředků eh, financovat projekty, které budou zahrnovat lidská embrya, tak eh, se to, na to nebudou vztahovat patenty. To je tedy ta, ten nejdůležitější a hlavní argument, který zdůvodní a odůvodní naše rozhodnutí, že tady budou schváleny příslušné pozměňovací návrhy. Evropský parlament tedy řekne ne, odmítne financování projektů zahrnující lidská embrya z e, evropských prostředků. Nicméně se domnívám, že ta situace je mnohem komplikovanější, protože o co nám vlastně jde? Je tu celá řada právních režimů. A pokud, se dneska, pokud bychom dneska schválili takovýto výzkum, pokud bychom dali náš souhlas a ignorovali skutečnost, že se na to nebudou vztahovat patenty, tak bychom eh, patent, tak bychom diskriminovali určitou eh, skupinu zemí, které by z toho měly užitek, protože je pravda, že v některých členských státech Evropské unie výzkum eh, zahrnující eh, embryonální a jiné kmenové buňky je zkrátka zakázen. zakázán. zakázán v některých členských zemích je to dokonce požadová, eh, považováno za eh, trestný čin podle trestního zákoníku a příslušným způsobem trestáno. To znamená, že pokud zohledníme skutečnost, že jsou tu různé právní režimy, tak nejlepší způsob, jak se k tomu postavit, je ten, že tady nebudou povoleny příslušné výzkumy a jejich financování z finančních prostředků. To samozřejmě neznamená, že by jednotlivé členské státy nemohly vyčlenit národní rozpočet anebo soukromé prostředky na tento typ výzkumu. To je samozřejmě možné. To je tedy jeden eh, velmi důležitý eh, argument, který jsem chtěl přednést. A další argument se týká výsledku výzkumu. Je to tak, že výzkum, který používá kmenové buňky a lidská embrya, doposud eh, ne, přednesl nebo nepřinesl žádný průlomový výsledek. Alternativní výzkumy, které používají somatické buňky, tělové buňky, například kmenové buňky, které se eh, odeberou při narození dítěte. Tyto alternativní výzkumy nám stále dávají naději, to znamená, že můžeme hledat alternativní typy výzkumu. Embryonální kmenové buňky tedy nejsou jediným zdrojem výzkumu. Po zohlednění všech těchto skutečností bych vás tedy požádala, abyste se podívali na pozměňovací návrhy, protože naším cílem je v podstatě to, abychom tedy dodrželi tradici, kterou jsme měli v sedmém rámcovém programu, abychom tedy dostali eh, příslibu Evropské komise, ale zároveň musíme dostat eh, nedávnému rozsudku Evropského soudního dvora. Musíme zohlednit skutečnost, že nedošlo k žádnému průlomovému eh, výsledku tohoto výzkumu a kromě toho chceme zohlednit skutečnost, že pokud e, povolíme financování takového výzkumu, a já bych vás rád upozornil, že e, Evropský soudní dvůr se odvolává na lidskou důstojnost při vydání tohoto rozsudku. To znamená, že já si myslím, že i my bychom měli e, brát v úvahu lidskou důstojnost. Právě proto to Evropský soudní dvůr zamítnul. A proto si myslím, že tedy pozměňovací návrhy by měly být přijaty Neměli bychom nic riskovat, protože jde o velmi důležitý program Horizon 2020. Eh, velmi se těším na diskuzi s vámi. Pravděpodobně jste všichni obdrželi kopie pozměňovacích návrhů, to znamená, že já budu velmi rád, pokud budu uh, moci odpovědět na všechny otázky, které k tomu máte. Děkuji. Děkuji vám, kolega Buzoj a potom kolega Berlingwer. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za eh, práci na těchto třech stanoviscích. Já mám eh, jenom několik poznámek k výzkumu kmenových eh, buněk. Já si uvědomuji to, že výzkum embryí je kontroverzní věc a pravidla proto se liší ve členských státech. Souhlasím s panem zpravodajem v tom, že by neměla tady být harmonizace a že relevantní legislativa by měla být respektována v horizontu 2020. Ten přístup, který se objevuje v tomto stanovisku, zejména pozměňovací na číslo 8, je trošku příliš konzervativní, týkající se jiných než embryonických kmenových buněk. Víme, že tyto kmenové buňky mají obrovské výhody ve zdravotnictví, protože přispívají k rozvoji regenerativní medicíny a proto si myslím, že jiné typy kmenových, nebo výzkum jiných typů kmenových buněk by měl být podporován. Jak říkal pan zpravodaj, měli bychom vyslat také pozitivní signál týkající se alternativ výzkumu embryonických kmenových buněk, například eh, kmenové buňky krevní, nebo ty, které jsou ekvivalentní těm embryonickým a které se musí ještě vědecky ověřit, ale které by nevedly k žádným etickým problémům. Děkuji, kolega Berlinguer. Děkuji. Já jsem velmi spokojen s tím, že v našem výboru hovoříme o stanovisku souvisejícím s osmým rámcovým programem do roku 2020. A sice tímto způsobem se zúčastníme na evropském financování výzkumu v rámci Horizontu 2020. Je to tedy třetí třetí největší evropské financování eh, po zemědělství a soudržnosti, což je věc, eh, která zase eh, je proti tomu, co některé členské země dělají tím, že méně podporují výzkum a vývoj. Měli bychom výbor ITRE a kolegyni Madurel podpořit také proto, že předkládá veliký, velikou zprávu k horizontu 2020. Ona chce vše navýšit na 100 miliard a to bychom měli podpořit. Dříve v parlamentu jsme se vždy se nažili výdaje pro eh, výzkum navyšovat oproti tedy radě. A má druhá poznámka se týká toho, že tato částka i když eh, jsem chtěla říci, že tyto miliardy z rámcového programu představují pouze 5 výdajů Evropské unie. Ještě vedle toho, co členské státy přispívají, ale je to dost objemné a týká se to všech témat. Říkám to proto, že Nesouhlasím s návrhem s pravodaje. Je zde před námi obrovský program, který se týká všech sektorů lidského života, kde výzkum může přinést mnoho pozitivního. A když se omezíme pouze na kmenové buňky lidské či jiné, tak eh, je to omezené a v jednotlivých politických eh, skupinách eh, jsou názory a stanoviska velmi rozdílná. Když bychom tedy i už zde udělali určité rozdělení, tak to musím akceptovat také, protože etické otázky jsou velmi citlivé, ale myslím si, že ten horizont 2020 není tím správným rámcem. Existuje také jurisdikce Evropského soudního dvora a nikdo nemůže toto spochybňovat. Na plénu se o tom rovněž diskutovalo již před několika týdny a i zde došlo k určitému rozdělení na základě tohoto návrhu. Takže byly předloženy určité argumenty, které eh, přispívají k rozdělení stanovisek v naší diskuzi k výzkumu, což není dobré. Otázka zdraví, to je samozřejmě velmi důležité. V rámci horizontu 2020 je nutné se velmi koncentrovat na zdraví a zdravotnictví. Celý svět právního výzkumu je však také zohledňován. Nejde jenom o technický výzkum, tedy eh, skutečný výzkum, ale jde o další oblasti eh, lidského intelektu. Rovněž eh, v Evropě jsme měli určitý monopol pro základní výzkum, který však ztrácíme. Chtěl bych ještě poznamenat tolik, že bychom se měli eh, věnovat jedné tématice, eh, která je však eh, pouze jedním aspektem celého programu. Děkuji moc krát. Někdo další se již nehlásí. Pokud se pravodaj ještě chce něco dodat, prosím. Děkuji bardzo mojim kolegům za uvagi. Chtěl... Děkuji vám. Děkuji všem kolegům, kteří se vyjádřili. Jenom bych chtěl doplnit své úvodní prohlášení. Jak asi víte, je to poprvé eh, v návrhu, který souvisí s horizontem 2020, máme možnost, jak financovat výzkum také v oblasti humanitních věd. Je to poprvé, kdy k tomu došlo a i proto jsem předložil pozměňovací návrh, který poukazuje na možnost financovat výzkum například v oblasti evropského práva nebo vnitrostátního práva českých států, protože mi to přijde jako velmi užitečná věc. A doplňuji tam tedy právní vědu, protože jenom eh, humanitní vědy to neobsahují, proto si myslím, že by bylo dobře, abychom podpořili také výzkum různých aspektů evropského práva. A teď k těm argumentům, které zazněly k diskuzi. Já plně souhlasím s tím, že program Horizont je klíčový, že je velmi široce zaměřený, ale pořád se podle mě zaměřuje pouze na některé jednotlivé sporné věci, na ten etický přístup, ale my máme povinnost vyjádřit eh, svůj názor, vzhledem k tomu, že jsme právní výbor. A žádná, žádná jiná oblast eh, nevedla k tolika sporným názorům a proto jsme také přistoupili k vypracování tohoto stanoviska. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že v rámci sedmého rámcového programu funguje následující praxe. Výzkum embryonických kmenových buněk se nefinancuje. Žádný explicitní zákaz toho výzkumu tam není, ale prostě ten výzkum se nefinancuje. Nyní se ale nacházíme v trochu jiné právní situaci po tom rozsudku Evropského soudního dvora o vynětí tohoto typu výzkumu z patentovatelnosti a proto to, ta situace je úplně nová. A já tady kladu velký důraz na alternativní metody, například eh, kmenové buňky z pupeční šňůry, níkové krve, což jsou všechno věci, které by mohly být eh, financovány z evropských eh, fondů a poukazují na to, že i ve českých státech existují eh, rozdíly mezi právní úpravou. Výzkum embryonických kmenových buněk může být financován, ale z prostředků členských států samotných. Taková je tedy eh, právní situace potom rozsudku eh, Evropského soudního dvora. Děkuji. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 26. A nyní tedy se tady dostáváme k hlasování a začneme eh, zprávu paní poslankyně Tajn. Zneužívání trhu. Chcete to uvést? Ne, dobře, to znamená, že můžeme hned hlasovat. Sekretariát mě zcela moudře upozornil, že by bylo dobré nejprve eh, hlasovací zařízení vyzkoušet, tak abychom se nedočkali nepříjemného překvapení. Já vás proto prosím, abyste stiskli libovolné tlačítko. So nach der... Why have we got 21? 20, that's fine. That's fine. Good. Yeah, that's, that's fine. Yeah, 20. 20. Yeah, 20. Takže 20 a žádná politická skupina není zastoupena nad přiměřeně, takže každý je na svém místě. Takže budeme hlasovat zpráva paní Tain nařízení a kompromisní návrh Jedna, Kdo je pro? Eh, prosím, přihlašte se, kdo je proti. Většina pro. Pozměňovací návrh 33 pana Bodů. Eh, kdo je pro? Proti. Většina pro, takže schváleno. Dále Pozměňovací návrh 34 pana Bodu, kde pro? Proti? Většina pro, takže přijato. Pozměňovací návrh 35, kde pro? Proti? Přijato. 38, paní Regner, kde pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 39, pro? Proti? Zamítnuto 42 pro, proti, drželi se, zamítnuto kompromis 2 pro, proti, přijato 46, pan Paxas pro, proti, zamítnuto 6, zpravodaje, zpravodajky, kdo je pro, proti, Přijato 47 pro, proti, přijato 48 Tím se nemusíme zabývat. 49, paní Regner pro, proti, zamítnuto 50, pro, proti, zamítnuto 7, zpravodajky, kdo je pro? proti, přijato. 51 pro, proti, přijato. 52 pan Bodu pro, proti, přijato. 53 bodů pro, proti, přijato. 8 zpravodajky pro, proti. Přijato devět, zpravodajky pro, proti. Přijato deset, pro, proti. Přijato jedenáct, pro, proti. Přijato dvanáct, pro, proti. Přijato třináct, pro, proti. Přijato 14 pravodajky pro Proti? Přijato. 54 bodů pro. Kdo je pro? Proti? Přijato. 15 pravodajky pro. Proti? Přijato. 16 pravodajky pro. Proti? Přijato. 17 pro. Proti? Přijato 18. Pravodajky pro? Proti? Přijato 19. Pro? Proti? Přijato 20. Zpravodajky pro? Proti? Přijato 21. Pro? Proti? Přijato 1. Pro? Proti? Přijato 2. Pro? Proti. Přijato. tři. Pro. Proti. Přijato. čtyři. Pro. Proti. Přijato. pět. Pro. Proti. Přijato. 22 bodů pro, proti, přijato 23 bodů pro, Proti? Přijato. 24. A ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Přijato. 25. Pro? Proti? Přijato. 26. Pro? Proti? Přijato. 27. Pro? Proti? Přijato. 28. Pro? Proti? Přijato. Celé stanovisko pro? Proti? Drželi se? Většina pro, takže schváleno. E, to ještě ověříme elektronicky, takže závěrečné hlasování elektronicky. Kdo je pro? Prosím, hlasujte. Je nás 21 v sále. Dvacet jedna odevzdaných hlasů. Jeden nehlasoval. Máme 22 karet, ale pouze 21 hlasovalo. Dobře, všechno v pořádku. Výsledek. Takže ještě jednou budeme hlasovat. Byl zde technický problém. 13 pro, 8 proti, nikdo se nezdržel, takže přijato. Děkuji a blahopřeji zpravodajce. A druhý návrh paní Tajne, to je otázka směrnice na stejné téma. A pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňující návrh 12 pana Bodu pro. Proti. Většina pro. Poslanecí návrh 13, paní Regner, kdo je pro? Proti? Zamítnuto 14, pro? Proti? Přijato 15 bodů, kdo je pro? Proti? Přijato 16 pro, proti. Přijato 17 pro, proti. Přijato 18 pro, proti. Zamítnuto 4 zpravodajky pro. Pro, kdo je pro, proti. Přijato 5 zpravodajky, kdo je pro, proti. Přijato 6 pravodajky pro, proti. Přijato 7 pro, proti. Přijato 1 zpravodajky pro, proti. Přijato 2 zpravodajky pro, proti. Přijato 3 zpravodajky pro, proti. Přijato. A nyní eh, celé stanovisko, prosím elektronicky. Všichni se vyjádří v elektronickém hlasování. Takže 13 pro, 8 proti, nikdo se nezdržel, takže schváleno a blahopřeji navrhovatelce dále. Zpráva kolegy Berlinguera a sekretariát mi sdělil, nevím, se je to správné, že to můžeme odhlasovat en blok, nikoliv, takže musíme to prohlasovat jednotlivě. Článek 1.18. Zpravodaj, kdo je pro? Proti? Přijato. 19. Pro? Proti? Přijato. 68. Buzoj, kdo je pro? Proti. Přijato. 20. Pro? Proti. Přijato. 21 pro? Proti. Přijato. 69 pro? Proti. Přijato. 70 pro? Proti. Přijato. 71 pro? proti, přijato. Dvacet dva. Takže to nemusíme odhlasovat 72 pro, proti, přijato 73 pro, proti, přijato 74 pro, proti, zamítnuto 75 pro, proti, zamítnuto. 23 pro, proti, přijato. 76 pro, proti, přijato. Kompromis 8 pro, proti, přijato. 79 pro, proti, zamítnuto. 25 pro, proti, Přijato. 26 pro, proti. Přijato. 27 pro, proti. Přijato. 28 pro, proti. Přijato. 29 pro, proti. Přijato. 80 pro, proti. Zamítnuto. 30 pro, proti. Přijato kompromis 16 pro, proti, přijato dále 33 pro, proti, zamítnuto 34 pro, proti, zamítnuto 35 pro, proti, přijato 36 pro, proti, přijato 82. Je pro? Proti? Přijato. Kompromis 3 pro? Proti? Přijato. Kompromis 9. 84 je stažena. Takže teď je devítka. Ano, takže kompromisní návrh 9. Kdo je pro? Proti? Přijato 40 pro, proti. Přijato 41 pro, proti. Přijato kompromis 10, kdo je pro? Proti. Přijato 43, kdo je pro? Proti. Přijato 85 pro, proti. Přijato 44 pro, proti. Přijato kompromis 11 pro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 Přijato 49 pro, proti, přijato 50 pro, proti, přijato kompromis 7, kde pro, proti, přijato kompromis 13 pro, proti, přijato 93 pro, proti, přijato kompromis 14 pro, proti, Přijato 55 pro. Pro. Proti. Přijato kompromis 4 pro. Proti. Přijato kompromis 5, kdo je pro? Proti. Přijato kompromis 6 pro. Proti. Přijato. A nyní 59 pro. Proti. Přijato. 60 pro, proti, přijato. A nyní úvodní ustanovení 2, pro, proti, přijato 3 pro, proti, přijato 4 pro, proti, přijato 5 pro, proti, přijato 6 pro, proti, přijato 61 pro, proti, přijato 7 pro, proti, přijato 8 pro, proti, přijato 9 pro, proti, přijato 62 pro, proti, zamítnuto 10 pro, proti, přijato 63 pro, proti, přijato 11 pro, Proti? Přijato. Kompromisní návrh 12. Kdo je pro? Proti? Přijato. 13 pro? Proti? Přijato. 14 pro? Proti? Přijato. Kompromis 15 pro? Proti? Přijato. Kompromis 1 pro? Proti? Přijato. Kompromis 2 pro? Proti? přijato. Jedna pro, proti, přijato. 98 pro, proti, přijato. 99 pro, proti, přijato. 100 pro, proti, přijato. Závěrečné hlasování elektronicky, prosím, hlasujte. 21 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji zpravodaji. A teď se dostáváme ke zprávě Buzoj. ADR, alternativní řešení sporu. Můžeme hned eh, přistoupit eh, ke kompromisnímu návrhu 2. Kde pro? Proti? Přijato. 15. Pro? Proti? Takže se přijato. 83 je vyřízen, takže 16, kde pro? Proti. Přijato. 84 pro. Proti. Odpadá. Takže 85. Kde pro? Proti. Přijato. 17. Kde pro? Proti Přijato. 87, kde pro? Proti. Přijato. 88, kde pro? Proti. Zamítnuto. 19, kde pro? Proti. Přijato. 89, kde pro? Proti. Přijato. Kompromis 4, kde pro? Proti. Přijato. Kompromis 7, kde pro? Proti. Přijato. 95, kde pro? Proti. Zamítnuto. Kompromis 13, kde pro? Proti. Přijato. 30, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 98, kde pro? Proti zamítnuto. 31, kdo je pro? Proti, přijato. 32, kdo je pro? Proti, přijato. 33, kdo je pro? Proti, přijato. Kompromis 14, kdo je pro? Proti, přijato. Kompromis 15, kdo je pro? Proti, přijato. 36, kdo je pro? proti, přijato 101, kdo pro, proti, přijato 102, kdo pro, proti, přijato 104, kdo pro, proti, zamítnuto 103, kdo pro, proti, ještě jednou zopakujeme, 103, kdo pro, proti, teď už to je jasné, zamítnuto. Kompromis 9, kdo je pro? Proti. Přijato. Kompromis 10, kdo je pro? Proti. Přijato. 107, Regner, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 40, kdo je pro? Proti. Přijato. 41, kdo je pro? Proti. Přijato 42 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti. Přijato. 109, kde pro? Proti. Přijato. 108, kde pro? Je tady sice napsáno kabet, ale hlasujeme, takže pro, proti, přijato. Kompromis 12, kde pro? Proti. Přijato. 111, kde pro? Proti. Přijato. 112, kde pro? Proti Zamítnuto 113, kdo je pro, proti. Zamítnuto 114, kdo je pro, proti. Zamítnuto 44, kdo je pro, proti. Přijato 115, kdo je pro, proti. Zamítnuto 116, kdo je pro, proti. Zamítnuto 117, kdo je pro, proti. Zamítnuto 118, kdo je pro, proti Zamítnuto. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Přijato. 45. Kdo je pro? Proti? Přijato. 46. Pro? To se bylo zamítnuto, takže 46 jde pro. Proti přijato. 123 jde pro proti, přijato. 47 jde pro, proti, přijato. Takže o tom 47 a 117 hlasovat nemusí, takže 122 to také ne. Kompromis 18. Kdo pro? Proti. Přijato. 126. Kdo pro? Proti. Přijato. 127. Kdo je pro? Proti. Přijato. 128. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 49. Kdo je pro? Proti. Přijato. 51. Kdo je pro? Proti. Přijato. 52. Kdo je pro? Proti. Přijato 53, kdo je pro? Proti. Přijato 129, kdo je pro? Proti. Přijato 130, kdo je pro? Proti. Přijato 55, kdo je pro? Proti. Přijato 56, kdo je pro? Proti. Přijato 57, kdo je pro? Proti. Přijato 58, kdo je pro? Proti. Přijato Kompromis 1, 2 pro? Proti. Přijato. Kompromis 5, 2 pro? Proti. Přijato 64, proti. Zamítnuto 65, kdo pro? Proti. Zamítnuto 66, kdo pro? Proti. Zamítnuto. Kompromis 6, pro? Proti Přijato. Pět pro. Proti. Přijato. Kompromis 16 pro. Proti. Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti. Přijato. 72 pro. Proti. Zamítnuto 19. kdo pro? Proti. Přijato. Kompromis 11. kdo je pro? Proti. Přijato 10 pro, proti. Přijato 11 pro, proti. Přijato 77 pro, proti. Zamítnuto kompromis 3, kde pro, proti. Přijato. Teď to bude napínavé, protože tomu vůbec nerozumím, říká pan předseda. Druhá část eh, pozměňovacího návrhu číslo 3. Musíme o tom hlasovat. Kdo je pro druhou část trojky? Kdo pro? Proti. Přijato 79 pro. Proti. Přijato 13 pro. Proti. Přijato 80 pro. Proti. Přijato. A teď eh, stanovisko jako celek. Uděláme to elektronicky. Můžete hlasovat. So, 21 dafür, keine... 21 pro, někdo se nestržel, někdo nehlasoval proti, takže blahopřeji panu zpravodajovi. A teď se dostáváme ke zprávě Lichtenberger, přidličný eh, plyn a ropa. Nejprve kompromis 1, kde pro, proti, přijato. Kompromis 3, kde pro, proti, zamítnuto. Poznací návrh číslo 4. Zja pro, kde pro? Proti. Zamítnuto. Kompromis 2, kde pro? Proti. Přijato. 6. Mesaroš, kde pro? Proti. Přijato. Kompromis 3, kde pro? Proti. Přijato. Kompromis 4, kde pro? Proti. Přijato. 11, kde pro? Proti. Zamítnuto 12. Mesároš, kdo pro? Proti. Přijato 15. Zvěvka, kdo pro? Proti. Zamítnuto 16. Kdo pro? Proti. Přijato a teď eh, závěrečné hlasování zase elektronicky. Auch hier 21 Ja stimmen bei keiner Ent 21 eh, eh, pro, bylo to jednomyslné, blahopřeji opět paní zpravodajce. A teď se dostáváme k ještě jednou eh, ke zprávě paní Lichtenberger. Jde tady o rozpočet na rok 2013. To myslím, že můžeme udělat velmi jednoduše, jenom rukou. Je to, jsou to dvě hlasování, nejprve o mandátu pro první část a potom pro Druhou část, to můžeme asi osouhlasit najednou. Kdo je pro oba mandáty, zvedněte ruku, prosím. Kdo je proti, kdo se zdržel. I to bylo takto eh, schváleno a já blahopřeji paní zpravodajce. A teď tady máme ještě dva právní eh, základy. V jednom případě je to šengenská aky. A není to to, eh, co tady zbudilo velké pozdvižení, ale je to žádost výboru Libe tím se budeme muset jednou také zabývat a já dám eh, slovo panu Fosovi, pan Pravdavě. Děkuji. Nejprve bych chtěl připomenout, že minulý týden eh, jsme byli eh, jsme velmi kritizovali radu, protože jsme měli pocit, že její postup je, jde po tě, komunitární metodě a na žádost výboru LIBE se teď to vztahuje na znění textu, tak jak to bylo odhlasováno na výboru LIBE. Takže ta eh, věcná, věcný základ je trošku odlišný a já se teď zaměřím pouze na ty formální důvody. U té zprávy pana Coelho komise předložila návrh, který se opírá o článek 37, pardon, 77, písmeno 2e, a pan zpravodaj na výboru Libe potom informoval o změně právního základu, že to musí být eh, eh, ve spojitosti s článkem 74 smlouvy. Komise to potom na základě této žádosti změnila, takže ten článek 77.2 už eh, nemůže být jediným právním základem. Musí to být doplněno o, o základ 74 to dělá také právní služba parlamentu a 87.2, jenom připomínám, eh, eh, parlamentu dává pravomoci těká související šengenskou AKY, eh, jsou to správní opatření na spolupráci a eh, soudní dvůr v těchto případech vždy konstatoval, že řádný legislativní eh, proces má přednost a proto ten návrh a závěr výboru LIBE se týkají justiční administrativní spolupráce, takže eh, to opravňuje přičlenění základu článku 74. Formálně se to tedy opírá o ten text, který byl schválen na výboru libe. To je všechno. Má k tomu někdo nějakou poznámku? Ne, takže to můžeme v této formě schválit. Potom je tady druhá změna základu, to je práva pana Papa Nikolao. I tady jde o právní základ a zase má slovo pan Axel Foss. Tady jde o změny Schengenského hraničního kodexu, které by měly zjednat více jasnosti a přispět praktickým řešením, souvisejícím s problémy, které se eh, v minulosti vyskytovaly. 77 odstavce 1 a 2 byly navrženy komisí jako právní základ. Hlavní výbor je tady výbor Libe, který požádal, aby to byl pouze článek 77 odstavec 2, protože 77 odstavec 1 pouze předpokládá, že EU bude rozvíjet danou politiku a hlavně eh, samotné neobsahuje žádný právní základ a proto se navrhuje pouze ten druhý odstavec jako základ. Děkuji, má k tomu někdo něco? Není tomu tak, takže to tak můžeme schválit. A teď, se, eh, teď máme trošku eh, menší problém, protože jsme teď měli mít výměnu názoru s ministrem, ale ještě musíme vyřešit eh, jednu záležitost. Eh, pan Liss už tady bohužel 4 hodiny čeká, takže to nemůžeme probrat eh, po diskusi s ním. Takže tedy můžeme, takže nejprve budeme mít výměnu názoru s ministrem a potom přejdeme na veřejné zasedání a budeme eh, a dořešíme ty ještě nevyřešené věci. Takže pane ministře, pojďte sem za námi. Rád bych mezi námi přivítal pana ministra spravedlnosti Dánska za dánské předsednictví, pana Bockova. Navrhuji, abychom hned přešli k věci, protože jsme navrhli spoždění při hlasování, takže jakmile si nalejete vodu, budete mít i hned slovo a budete moci začít. Já øh, er glad for den lejlighed øh, til en... Øh, Děkuji. Pan ministr hovoří dánsky, ale bohužel s dánštinou se nepočítalo. Pane ministře, máme tu technický problém. Není bohužel k dispozici dánské tlumočení. Právě jsem se dozvěděl od tlumočníků. Tlumočníci se omlouvají, ale bohužel se nepočítalo s tím, že dánština dnes bude pracovním jazykem. Eh, já jsem si toho nebyl vědom, dozvěděl jsem se to nyní stejně jako vy ostatní. To machen wir. Englisch? English no. no, no, no. Yeah. Yeah, that's, yeah. Pane předsedo, než vyřešíme ty technické otázky zpěté s překladem, navrhla bych, abychom pokračovali v hlasování, která máme ještě před sebou. Bylo by to možné? Ano. Přesně to jsem nyní probíral s panem ministrem. Nyní tedy se postaráme o to dánské tlumočení. To bohužel není možné. Není to skutečně možné? Tlumočníci říkají, že problém se vyřeší dobře. To znamená, že hned bude k dispozici dánské předsednictví a já tady navrhuji, abychom eh, probrali případ, který eh, musíme probrat in kamera za zavřenými dveřmi eh, a do té doby se vyřeší problémy s tlumočením. Pan minister bude tak laskav, že do té doby počká oni musí něco, něco zařídit, tak aby to bylo uh, dobře. Gut, dann machen wir jetzt ein Kamerameeting und dann darf ich jetzt bitten die. Budeme mít zasedání in kamera a proto prosím, aby byl vypnut web streaming. A zároveň prosím všechny, kteří nesmí být na zasedání in kamera přítomni, aby odešli, aby opustili sál. Nebude to trvat dlouho, potom vás zavoláme a následně bude mít i pan ministr možnost k nám pro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 Davis. Davis. they have they have Danish in one direction. Yes. The other direction will be done by an interpreter just sitting behind you. Okay? Great. So, dann darf ich die Sitzung wieder. Takže já teď eh, budu pokračovat v našem zasedání. Vítám mezi námi dánského ministra spravedlnosti Mortena Bockové. Musím se mu omluvit za ty technické problémy, které vyvstaly teď s tlumočením eh, z dámštiny. To jsme teď vyřešili. Eh, simultánně máme tlumočení pouze z dánštiny, ale máme tady dánského tlumočníka, který eh, bude tlumočit panu ministrovi do dánštiny. Eh, to jsme takto impro- zaimprovizovali a zajistili. Eh, prosím vás, tím o, prosím vás tím o porozumění a teď eh, máte slovo, pane ministře. Děkuji vám, pane předsedo. Zdravím vás, poslance, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vám nejprve poděkoval za to, že jste mě pozvali na zasedání vašeho výboru. A jsem skutečně velmi rád, že se mohu zúčastnit této diskuse na závěr dánského předsednictví. A to proto, že jsme spolu už se spolupracovali eh, během těch uplynulých šesti měsíců v oblasti vnitra a spravedlnosti. Toto posledního, eh, v posledních dnech jsme měli velmi nabitý program a já si myslím, že se nám podařilo také dospět k pozitivním výsledkům a že jsme Eh, vedli jednání na celé řadě úrovní a ta jednání byla vždy velmi konstruktivní a nesena v pozitivním duchu. A nyní mi dovolte, abych vám o tom řekl více, jaké ty výsledky byly. Nejprve k Bruselu 1 a revizi tohoto nařízení. To byla jedna z hlavních priorit eh, týkající se spolupráce v občanských věcech. My jsme tomu eh, přesuzovali velkou důležitost to proto, že se to dotýká praktického života našich občanů a podniků. Jde o to, jak v této oblasti posílit volný pohyb. A doufáme, že se nám to podařilo. Jde v podstatě i o posílení vnitřního trhu a to potřebujeme, pokud chceme pozbudit eh, hospodářský eh, růst Víme, že musíme mít jednotná evropská pravidla, která občanům a podnikům umožní zhodnotit potenciál a to účinným způsobem, který jim vnitřní trh nabízí. Například eh, eh, mluvíme o smlouvě, kterou nějaký podnik uzavře v jiném členském státu a teď jde o to, jak dohlednout eh, na to, aby ta smlouva platila stejným způsobem všude. Ta jednání byla velmi dlouhá, kolikrát jsme museli řešit velmi složité technické záležitosti. To například Eh, souviselo s tím, jak jasně vymezit kompetence například i třetích osob, které eh, eh, mají sídlo mimo Evropskou unii. A 8. června se nám podařilo dospět k dohodě o tomto návrhu. A já jsem velmi rád, že jsme v rámci té dohody vyřešili nejdůležitější otázky. A podle mě je to důležité také proto, že Rada i parlament Eh, této otázce také přisuzovali velkou důležitost a eh, chtěl bych vám hlavně poděkovat za to, jakým způsobem jste spolupracovali a pomohli dosažení této dohody jménem celého předsednictví. Eh, my jsme to vnímali velmi pozitivně. Víme, že jak byl také velmi důležitý dialog, který jsme s vámi vedli před všemi zasedáními trilogu. A je to díky tomu, že se nám podařilo dospět eh, k dohodě v prvním čtení u tohoto velmi důležitého aktu. Další eh, důležitou otázkou eh, bylo vědnání nových pravidel v oblasti mořského práva. To již bylo přijato radou. Jde o to, jak zjednodušit přeshraniční otázky v této oblasti a snížit také A jde tedy o dětická řízení, aby byla co nejjednodušší, aby eh, lidé v těchto eh, obtížných okamžicích eh, vyřešili problematické záležitosti. Myslím, že to zase je velmi praktická záležitost. Až dosud dědické řízení je velmi komplikované, protože jsou to záležitosti Eh, velmi komplexní, které se řeší odlišným způsobem v jednotlivých členských státech a já jsem velmi eh, rád, eh, že jste byli tak ochotně k kompromisu v průběhu jednání za dánské předsednictví. Vám ještě jednou chci poděkovat za výbornou spolupráci. A můžeme být, myslím si, pišně na výsledky, které jsme dosáhli. Další věc, která nebyla zase jednoduchá, byl návrh týkající se odkupního práva v Evropské unii. Jak komise, tak i my jsme tomu zase přisuzovali velkou důležitost. Proběhla k tomu celá řada konferencí a workshopů. A podle mě to bylo velmi užitečné, protože jsme to mohli prodiskutovat velmi podrobně. A na této úrovni je také potřeba si uvědomit, že to je velmi komplikovaná oblast, zahrnující celou řadu aspektů. Eh, v začátku to bylo přijímáno s velkou skepsí ze strany některých eh, čínských států. Eh, v prosinci 2011 na zasedání Rady celá řada čínských států vystoupila proti, upozornila na těžkosti a říkala, že teď se musí ty základní věci vyřešit předtím, než se budou moci řešit technické podrobnosti. Eh, nicméně na začátku toto měsíce se tím rada zabývala opět, tam už se řešily specifické technické záležitosti a eh, více méně se tím otevřela cesta dalšímu projednávání tomuto návrhu. Nic. Eh, postoje některých národních delegací si velmi změnily. Teď se ta diskuze dotýká eh, přílohy celého návrhu, ale já si myslím, že si ještě bude muset vyhradit nějaký čas eh, na to, aby se eh, zohlednily požadavky všech delegací. V rámci naší diskuze jsme se také dohodli na tom, že při revizi tohoto návrhu se budeme muset zabývat tím, jak odstranit všechny překážky, které brání dobrému fungování Eh, vnitřního trhu a já jsem velmi rád, že se nám podařilo tuto věc pohnout o notný kus kupředu. Teď bude na nadcházejícím předsednictví, aby se toho znovu ujalo a dotáhlo to do konce. Každopádně já vám přeji hodně úspěchů, až budete pokračovat v těch jednáních. Za dánského předsednictví jsme se také snažili udělat všechno pro to, abychom zlepšili úroveň ochrany obětí trestné činnosti. A mohu vám říci, že jsem velmi s tím, že se nám podařilo těmto vysokým ambicím dostat. Eh, jde tady o zemné uznávání mm, těchto eh, věcí, těchto rozhodnutí v oblasti občanské. Víme, že v přeshraničním styku jsou to kolikrát velmi eh, důležité věci. Mě to zejména leží zejména na srdci. Myslím, že se tady ukazuje, že eh, dobře fungující spolupráce může vést ke zlepšení eh, situace. Rada ještě pořád řeší celou řadu eh, otázek na jednotlivých pracovních skupinách. Například v Dubnu se vedla také politická diskuse o hlavních rysek tohoto návrhu a na té většina členských států vyjádřila svou podporu tomu, aby se tento rámec zjednodušil, aby vznikl jednoduchý mechanismus, který se bude snadno aplikovat. A dále je potřeba se zamyslet nad tím, eh, jaké dopady tento návrh bude mít na další eh, občanské eh, věci a my bychom byli velmi eh, rádi, bychom byli velmi rádi, aby ty diskuse skončily během dánského předsednictví. To se bohužel nepodařilo, ale i tak jsme velmi rádi, že se nám především že eh, podařilo identifikovat ty hlavní problémy a nastínit jejich možná řešení. Eh, I tady vám chci poděkovat eh, za vaše pomoc a konstruktivní spolupráce a chci vám popřát hodně eh, štěstí, až budete pokračovat projednávání této záležitosti. V každém případě to pro mě bylo velkým potěšením spolupracovat s Evropským parlamentem jako předseda rady. Těch příležitostí byla celá řada. A myslím, že u celé řady věcí se nám podařilo postupit dopředu a to také díky odhodlání a elánu mnohých z vás a za to vám děkuji. Jsme spokojeni eh, s tím, jak eh, probíhalo naše předsednictví a s tím, čeho jsme dosáhli v těch eh, uplynulých šesti měsících. Za několik dní předám tuto funkci svému kyperskému kolegovi a budu to moci udělat s pocitem, že mu odevzdávám ty věci ve velmi dobrém stavu a že mu budu moci říct také, že Evropský parlament je nakloněn eh, konstruktivní spolupráci na konci tohoto měsíce. Eh, se moje role změní, nebudu mít už tolik zodpovědnosti, ale to mi vůbec eh, nevadí. A ještě jednou chci poděkovat všem členům výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu. Doufám, že se nám podařilo přispět erfolgreiche Děkuji vám srdečně, pane ministře, a těším se na další spolupráci v předcházejících měsících. Bylo dosaženo mnohého, ale eh, nyní dávám slovo kolegu Berlingwerovi. Já bych se chtěla eh, připojit k tomuto poděkování, ale ještě je jedno upozornění a sice musíme počkat jednu minutu, než tlumočnice přejde sem a bude moci tlumočit přímo panu ministrovi. Omlouvám se vám, že budete muset začít znovu se svou poznámkou. Takže tady jsme připojeni, připraveni. Pane Berlinguer, máte slovo. Pokud by to pomohlo, tak mohu hovořit eh, eh, anglicky. What my president of the committee has said about <clears throat> Já můžu Danish president. Rád bych dánské předsednictví. Od uh, okamžiku, kdy jsme se setkali na snídani, jsem cítil tu atmosféru, to, toho ducha předsednictví. A já si myslím, že eh, jste se museli během posledních šesti měsíců skutečně soustředit na celou řadu věcí, ale eh, měli jsme pocit, že jste byli odhodláni, že jste chtěli dosáhnout nějakých výsledků což je samozřejmě ambicí každého předsednictví. Já si eh, vzpomínám na to polské. Dobře. V tomto případě jsme měli pocit, že se nám podaří dosáhnout nějakých výsledků. Rád bych sám za sebe eh, zdůraznil především to, co se eh, odehrálo v souvislosti s nařízením Brusel 1. Byla to záležitost, kterou se Evropský parlament zabýval již velmi dlouhou dobu a nyní jsme dosáhli velmi důležitého výsledku. Pokud jde o právo obětí, což je samozřejmě velmi delikátní téma, protože to je občanské občanský aspekt celé věci. Oběti při hraniční měřítku. To jsem chtěla zdůraznit. Potom to prodejní právo, nebo právo prodeje. To je samozřejmě velmi závažný problém. My všichni víme, že je, že bude náročné dospět k nějakému výsledku, ale máme pocit, že právě tato oblast práva je velmi důležitým stavebním kamenem eh, pro dokončení společného trhu, tak abychom měli jednotu v Evropě v tomto ohledu. Z politického hlediska Rád bych zdůraznil především spolupráci mezi radou a parlamentem. Je to neobvyklé takto si to dovolím formulovat. Vy jste součást vlády, parlament a komise eh, nezastupují pouze jednotlivé členské státy, ale všechny členské státy dohromady a to je samozřejmě velmi obtížná práce. Bylo to tady specifické na vašem předsednictví, já bych vám k tomu rád poblahopřál. Pokud jde například o to právo prodeje, tak eh, tu jsou určité země, které mají eh, vyhraněný postoj, nejsou například zrána na to, aby měli takovýto evropský nástroj. To znamená, že náš hlavní záměr a náš hlavní cíl je právě evropská úroveň, jednotný evropský trh. Já vám děkuji, děkuji a velmi blahopřeji. Přijměte moje blahopřání. Děkuji a nyní paní kolegyně Wikström. Děkuji, pane předsedo. Budu také hovořit skandinávským jazykem jako vy. Nejprve mi dovolte, abych poděkovala dánskému předsednictví za velmi efektivní, transparentní a důslednou práci během jejího předsednictví. Je to eh, tedy sedmá zkušenost. Já si myslím, že máte eh, že jste nazbírali mnoho zkušeností a že můžete tyto zkušenosti eh, předat Kypru, který se chopí toho předsednictví poprvé. Takže klidným svědomím můžete předat štafetový kolík i všechny zkušenosti. Samozřejmě, že můžeme hovořit o velkém zklamání, což je výsledek posledního zasedání Rady na téma Schengenu. Schengenská otázka byla na pořadu jednání a vyvstaly tu určité potíže, protože atmosféra po eh, tomto jednání zastínila veškeré následné aktivity na tomto poli. To tedy znamená, že Evropský parlament by byl rád, kdyby eh, stopa dánského předsednictví tady byla po určitou dobu patrná a eh, musím říci, že ta stopa bude poměrně bolestná. Dnes bych chtěla hovořit o společném evropském patentu a o rozhodnutí Evropského soudního dvora, které se k tomu váže. Nedávno jsem zjistila, že se to bude dotýkat pouze malého množství lidí, kteří eh, se tím budou zabývat. Ten nový orgán vznikne ve Francii buď ve Francii, ve Velké Británii nebo v Německu. V tuto chvíli je to tak, že to bylo zase znova odkládáno v radě a já to svým způsobem chápu. A možná, že i e, evropští občané to chápou. Jde o záležitost, ne, nepochopili bychom to, kdyby se jednalo o záležitost mnoha občanů, ale tady eh, se jedná pouze o záležitost několika málo lidí. Já bych se vás tedy ráda zeptala, jak tuto otázku vyřešíte a eh, jak, do jaké míry tady budeme důvěryhodní před našimi občany. Jak si zachováme důvěru v očích našich občanů, protože tady skutečně nebylo uh, všechno učiněno správně. Jak budeme moci v, klid, eh, v noci v klidně spát, když víme, že to rozhodnutí bude zas a znova odkládáno? A to právě nyní, když musíme vybřednout z krize a najít nějakou perspektivu do budoucna. Jak eh, toho máme dosáhnout, když nejsme schopni zavést jednotný evropský patent a založit příslušný soud? Možná, že e, do té doby, než bude přímo to další rozhodnutí, mělo by být sídlo toho soudu v Bruselu nebo v Mnichově, kde je Evropský patentový úřad. To znamená, že já bych se vás ráda zeptala, co si o tom myslíte, prosím. Já, ich möchte mich... No, já bych se chtěla připojit k tomuto bloku a říci, že dánské předsednictví rady právě pro náš právní výbor bylo velikým ziskem. Kontakty byly neformální, nekomplikované, bylo možné se eh, jednoduše setkávat a ta spolupráce fungovala velmi dobře. Co se týče těch záležitostí, na kterých jsem pracovala, bych chtěla poděkovat především za uzavření otázky dědického práva. Dánsko o to nemělo tak veliký zájem, ale přesto se velmi snažilo toto dovržit. Také co se týče osiřelých děl, jsme dokázali toto projednat a také vyřídit. Především však děkuji za to, že Dánsko se zasadilo o reformu eh, statutu Evropského soudního dvora. A chci ještě jednou zdůraznit, že velmi nekonvenční návrhy řešení pro jmenování dalších soudců eh, bylo velkou pomocí. Zde je také návrh eh, stanovit toto jmenování soudců na šest let. Byl to tedy nekonvenční postup, bohužel to ještě nebylo korunováno úspěchem, ale zcela jistě se začalo nově přemýšlet o těchto záležitostech, takže doufám, že v následujícím pololetí eh, dojdeme k úspěšnému ukončení této otázky, takže i proto děkuji eh, dánskému předsednictví. Děkuji vám a pane ministře, máte slovo. Tak for det, øh, formand, øh, og tak for... Øh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaše poznámky a příspěvky. Samozřejmě za předsednictví jsme velmi rádi, že jste eh, dánské předsednictví přijeli eh, s potěšením. Jak již jsem řekl v úvodu, eh, chci říci, že vaši pomoc jsme přivítali a to říkám jménem všech pracovníků Dokázali jsme zpracovat a vyřešit mnoha komplikovaná dosie, takže děkuji všem jak předsedovi i všem pracovníkům, kteří se snažili eh, posunout tyto záležitosti eh, správným směrem. Pane Berlingere, děkuji vám za vaše poznámky. Je pravda, že Brusel 1 je určitým jádrem. Eh, právě proto jsem již úvodem řekl, že jsme eh, toto eh, podporovali a díky všem snahám jsme došli k tomuto výsledku ve formě revize. V této záležitosti jsme mohli úce spolupracovat s parlamentem. Došli jsme právě díky vašim příspěvkům k tak po dobrým výsledkům. Ohledně obětí, toto je velmi záleži- důležitá záležitost. Je nutné na tom dále pracovat, ale musíme si všichni uvědomit to, že na této úrovni e, musíme vše ještě prohloubit. Čím více budeme kooperovat, tím lepší budou výsledky eh, také pro oběti. Proto je velmi významné eh, také zareagovat a odpovědět na tyto otázky, abychom pomohli evropským obětem. Eh, ten výsledek je skutečně vynikající. Co se týče nákupního práva, kupního práva, obchodního práva, zde předsedou jsme na tom spolupracovali, ale ten návrh je velmi komplikovaný. E, samozřejmě, že musíme vše e, nechat ještě dále v procesu eh, řešení, eh, ale jak již jsem řekl, to řešení je velmi komplikované, musíme velmi tvrdě pracovat na této záležitosti. Jsem velmi rád, že začátkem června na radě eh, se podařilo lépe se podívat na ty dlouhodobé perspektivy této zážitosti. Tuto iniciativu jsme učinili a když se podíváte na tu debatu od začátku, eh, tak vidíte, že jsme dost pokročili. Souhlasím s vámi v tom, že zde byly tři velké záležitosti, které se nám podařilo vést k dobrému výsledku. Paní Wikström již se zmínila o patentovém soudu. Zde v této zážitosti se jedná o otázku v kompetenci ministra obchodu, spíše než tedy v mé kompetenci. My jsme však velmi intenzivně pracovali na této záležitosti, která má mnohé různorodé dopady. V rámci předsednictví jsme převzali určitou odpovědnost a snažili jsme se dosáhnout dohody tak, aby systém na evropské úrovni mohl být zřízen. Je zde několik centrálních subjektů a za předsednictví jsme měli kontakty s několika členskými státy, aby se to vyjasnilo a abychom dospěli k eh, dohodě. Bylo to skutečně velmi obtížné jednání. Doufám však, že do konce dánského předsednictví budeme moci nalézt řešení, ale k tomu je nezbytné mít politickou vůli a ta politická vůle musí být projevena na úrovni všech subjektů. Nepochybuji o tom, že tato reforma v patentovém právu je nezbytná. Eh, je nezbytná také pro zlepšení konkurenceschopnosti evropských eh, podniků. Eh, evropské podniky musí být více konkurenceschopný a proto je nutné postupovat konkrétně za cílem dosažení lepšího růstu. My na tom intenzivně pracujeme až do posledního okamžiku našeho předsednictví, abychom dosáhli dohody v této záležitosti. Paní Tajn se ptala, jak to vypadá s otázkou dědického práva našeho pokroku. Je to skutečně důležitý návrh, kterému jsme věnovali hodně času. Domnívám se, že bylo dobré, že jsme měli v této záležitosti podporu. Ta diskuse nebyla vždy jednoduchá. Eh, myslím si však, že když jsme se dokázali takto intenzivně věnovat této záležitosti, tak eh, to bude mít také pozitivní dopad. Reforma Soudního dvora EU je otázka velmi významná. A přitom nás těší to, že jsme eh, se také dokázali dotknout všech možných změn, které navrhl Soudní dvůr jako takový. Děkuji i v této zážitosti za vynikající spolupráci. Je pravda, že pro další eh, činnost a budeme potřebovat ještě další úspěchy. Již jsme v květnu dokázali eh, jít eh, dál a učinit významný krok, ale ještě není všechno vyřešeno. Důležité přitom je mít efektivní systém na všech úrovních. Tolik mé poznámky. Děkuji, pane ministře. Dovolte mi ještě udělat závěrečnou poznámku k patentovému právu. Eh, na to, o tom se bude debatovat také na eh, Evropské radě a očekávám definitivní řešení. Vždyť je téměř směšné hovořit o růstu a ten základní prvek, tedy jednotné řešení patentového eh, práva eh, je nevyřešeno kvůli jedné banální otázce. Myslím si, že všichni si toto ale uvědomují a očekávám tedy pozitivní vyřešení tohoto otevřeného eh, problému, tedy posledního problému. Vám osobně děkuji moc krát. Celá jistě se budeme setkávat, ne tedy s vámi jako zástupcem rady a předsednictví svý rady, ale těšíme se na spolupráci s vámi eh, jako eh, dánskou vládou. Ještě jednou srdečně děkuji také tlumočníkům, eh, kteří projevili velkou flexibilitu v této obtížné situaci a chtěl bych tedy ještě jednou poděkovat za tuto pomoc. Body 29, 30 budou projednány v příštím zasedání v červenci. Příští zasedání, tedy 9. července zde v Bruselu, Chtěl bych ještě připomenout, že i dnes odpoledne máme ještě workshop o kupním právu. Nyní následuje eh, neformální setkání s kyperským ministrem a byl bych rád, kdyby koordinátoři a předsedové politických skupin mohli eh, zůstat eh,